Mesdames, Messieurs, je vous propose de reprendre nos travaux. Donc la matinée euh, sera consacrée à un échange de vues avec les représentants. Dámy a pánové, začneme eh, pořad jednání. Budeme hovořit se zástupci eh, knížectví Hilčtensko a Monako a budeme postupovat trošku jinak, než jsme postupovali včera, protože včera jsme se zabývali pouze dvěma jurisdikcemi, kde si můžeme také udělat takovou slovní říčku Jersey a Guernsey. Ehm, dnes nás čeká, čekají vystoupení tří zástupců dřívější ehm, kolonie královské a nyní, to už nejsou, ale jde o suverénní knížectví ehm, které spolupracují ve společném evropském hospodářském prostoru a každé zemi se budeme věnovat zvlášť. Z hlediska procesního jsme požádali každého ze zástupců knížectví, aby přednesli prezentaci zhruba 7 až 8 minut a aby eh, představili fiskální situaci, změny, eh, které eh, probíhají v každé z těchto jurisdikcí a eh, budeme dávat pak slovo řečníkům, představitelům politických skupin, aby probíhala co nejživější a co nejkonstruktivnější rozprava. A Eh, vzhledem eh, k abecednímu pořádku dám nejprve slovo zástupcům Andory, konkrétně paní Klaudy Corneli Durani, která je státní tajemnicí pro mezinárodní a finanční otázky. Dobrý den, děkuji vám, pane předsedo. Je pro nás ctí, že můžeme eh, se účastnit zasedání zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a také se podílet na výměně názorů v oblasti nejnovějšího vývoje na úrovni EU a OECD z hlediska daňových úniků, výměny informací a narušování daňového základu a přesouvání zisků. Takzvaného BEPS Andora zahájila již před několika lety, tedy od roku 2009, proces transformace a je zavázána transformace dodržování mezinárodních standardů a také dodržování mezinárodního hospodářského a regulačního rámce. Proces zavedení rámce OECD nás vedl k zavedení automatizované výměny informací na základě pařížské deklarace z března 2009 v deklaraci najdeme záměr Andory zahájit reformu bankovního tajemství, aby mohla splnit požadavky na informace podle článku 26 úmluvy OECD. K dnešnímu dni eh, Andora podepsala 47 eh, eh, dohod o mezinárodní informací s Rakouskem, Lichtensteinskem, Francií, Belgií, Argentinou, Nizozemskem, Portugalskem, Španělskem, Islandem, Finskem, finským Dánskem, Norskem, Gronskem, Německem, Austrálií, Polskou, po, Polskem, Českou republikou, Švýcarskem a Itálií. A také jsme po, podepsali tyto dohody TIA s Slovenskem a dalšími. Vláda zahájila také proces otevření naší ekonomiky. Snažíme se diverzifikovat. Ehm, předtím Antora nebyla tolik otevřená z hlediska hospodářské recese. Proto v roce 2012 bylo rozhodnuto zmírnit restrikce rámce zahraničních investic, kde budou moci zahraniční subjekty investovat až do úrovně 100% eh, ceny projektu a to od prvního dne pobytu u nás. To dalo velký podnět rozvoji eh, především sektoru služeb. Otevřenost z hlediska ekonomiky však nestačilo. Bylo nezbytné podporovat nový fiskální model, který bude konkurenceschopný rozpočtová politika, která bude eh, konkurenceschopná. Proto jsme upravili fiskální model, který považujeme za splněný, kde najdeme eh, kontakty na jednotlivce. Tento vstoupil eh, v platnost od 1. ledna 2015. Máme také nové předpisy pro zdanění a ty vstoupily v platnost již v roce 2011. Máme zdanění hospodářské činnosti a další nový zákon, který vstoupil v platnost 2012 a nový zákon o DPH v roce 2013. Máme desetiprocentní míru přímého zdanění a 4 až 5 nepřímého zdanění. A Dora v této souvislosti mezi prvními jednala dohodu k zamezení dvojího zdanění. K dnešnímu dni máme dohodu s Francií, eh, Lucemburskem, Španělskem, Portugalskem, Emiráty a zahájili jsme vyjednávání s Maltou o DTA. I nadále budeme rozšiřovat svou síť v oblasti TIA a DTA. Ehm, to umožní eh, působení eh, zahraničních subjektů bez penalizace. Zároveň to umožňuje bez Eh, otevření se bez výjimek hospodářskému světu. Andora spolupracuje také s dalšími státy na uzavření dohod. Otevřenost hlediska ekonomiky, nový fiskální model, který bude srovnatelný a konkurenceschopný. Sjednání dohod o zamezení dvojího zamení a další představují zásadní předpoklad pro vytvoření atraktivní ekonomiky. Andora má velice důležitý sektor cestovního roku. Máme zhruba 8 milionů návštěvníků, kteří k nám přijíždějí každý rok. Je to stokrát více než našich obyvatel. Díky tomu se rozvíjí i další sektory, jako zdravotnictví, vzdělávání a nové technologie, které souvisejí s obchodem a turistikou. A zde jde o to, aby tyto nové sektory využili komerční a turistickou síť, aby vytvářely nové produkty a služby, které pak umožní zachovat rovnováhu mezi tradičními sektory a rozvíjením nových hospodářských modelů. 30.6.2011 byla podepsána dohoda o, s EU, aby eh, Andorra měla používat euro jako um, oficiální platidlo a tato dohoda má fakt, však širší uplatnění. Podílíme se také na boji proti padělání i proti praní špinavých peněz a také musíme splňovat bankovní a finanční eh, právní předpisy eh, přímou transpozicí nebo ekvivalentními opatřeními. Od 1. čtvrtý 2012, kdy měnová dohoda vstoupila v platnost, se andorský rámec upravil tak, abychom vyhověli ustanovením předpisů Evropské unie. V říjnu proběhlo čtvrté zasedání smíšeného výboru pro měnovou dohodu. Důležité je si uvědomit, že při úprava rámce EU probíhá podle harmonogramu. Andora prokazuje Eh, odpovědnost a respektování vlastních závazků. Nicméně chceme zdůraznit, že nám dělá velkou starost, že jsme i nadále definováni jako méně spolupracující jurisdikce z hlediska daňových rájů. My jsme však světu už ukázali, jak důležitá jsou všechna témata související s finanční transparentností a dobrým řízením a vládnutím. Vůči OECD a EU se nám podařilo zavést globální standard o automatické výměně informací v daňových záležitostech již v roce 2011. A zavedli jsme důležité změny, které nám to umožnily. Podíleli jsme se také na vytvoření globálního fora iGroup. Group. A kromě toho si eh, dovolím zmínit hlavní kroky. 5. listopadu 2013 andorská vláda podepsala úmluvu o vzájemné administrativní pomoci v daňových záležitostech s OECD očekáváme, že bude ratifikována v prvním poletí letošního roku. 16. Ehm, června 2014 přijala Andora automatickou výměnu informací z OECD, tak jsme byli 48. jurisdikcí, která se zavázala k implementaci nových standardů podle zásady reciprocity. V prosinci 2015 Andora podepsala dohodu eh, a tím se stala 45. jurisdikcí, která bude aplikovat jednotný globální standard pro automatickou výměnu informací dle OECD. 12. února 2016 Evropská unie s Andorou podepsali text o nové dohody daňové transparentnosti, která byla iniciována již v listopadu 2015. Podle této nové dohody bude Andora s členskými státy EU vyměňovat informace o finančních účtech rezidentů v roku 2011. To vychází z dohod podepsaných v roce 2004 mezi EU a Andorou o ustavení opatření ekvivalentních těm, které jsou ve směrnici 2003-48, která se souvisí e, s příjmem z úroku. Zároveň připravujeme celou řadu dalších nástrojů v souvislosti s BEPS. Jsme přesvědčeni, že musíme jít ještě dále ku předu, abychom spolupracovali na mezinárodní scéně, proto jsme iniciovali podepsání asociační dohody s EU. Ehm, proto jsme v březnu 2015 eh, se eh, podíleli na zahájení provozu asoci- jeden z asociačních dohod mezi Andorou, Monakem a San Marínem. Prosíme vás o uzavření. Budete mít ještě příležitost eh, doplnit. Na závěr politické priority Andorského knížectví je eh, učinit naši zemi co nejkonkurenceschopnější. V této souvislosti fiskální a regulatorní rámec má zásadní význam ehm, Snažíme se i nadále vyrovnávat veřejné rozpočty, zachovat naší zemi jako konkurence schopnou, otevřenou, globalizovanou a připravenou plnit mezinárodní standardy nejsme eh, v minulosti, naopak se snažíme hledět do budoucnosti a eh, budeme i nadále dodržovat mezinárodní standardy transparentnosti eh, a spolupracovat v úpravě právního rámce. Jsme malou zemí, která si musí zachovat konkurenceschopný model a zachovat některá specifika. Jsme připraveni exceptionality, but the result of intense economic relations between Andorra and the neighboring countries. Thank you. Très bien, je vous remercie, Madame le, le secrétaire d'État. Děkuji mnohokrát, děkuji vám, paní tajemnice. Co, se, jenom vám připomínám, že co se týče dohody o výměně eh, daňových informací, která byla podepsána 12. února eh, Evropskou komisí za Evropskou unii, bude předložena radě ministrů eh, pro zvážení poté, co bude byla schválena Evropským parlamentem během posledního plenárního zasedání. Dám slovo nyní paní Katě Gaj, eh, pokud, Gaj, eh, pokud se to takto správně vyslovuje, která je ředitelkou mezinárodních finančních operací v knížectví Lichtensteinském. Děkuji. Děkuji vám. Vážení poslanci tohoto výboru, děkuji vám, že jste dali lichtenštejnskou příležitost podělit se s vámi o své pozice vůči nedávným vývojům v EU a v OECD, pokud jde o transparentnost, výměnu informací, erozi platů a přesování zisků. Evropská unie a její členské státy jsou klíčovými politickými a ekonomickými partnery Lichtenštejnska nejenom v kontextu společného trhu, kterého je Lichtenštejnsko součástí už více než 20 let. Proto eh, vítáme eh, prohloubení dialogu s Evropským parlamentem, eh, jakož i s dalšími institucemi Evropské unie. A proto jsme se rozhodli přistoupit na tuto výměnu názorů s vámi na toto velice důležité téma kterým jsou daně. Než se přesunu k samotnému tématu, chtěla bych vám poskytnout několik obecných informací o o Lichtensteinsku, které vám možná objasní situaci a doplní vaši představu o této zemi. Lichtensteinsko není, jak se často říká, daňovým rájem. Ani není zvláštní daňovou jurisdikcí, ani není ekonomikou, která se výhradně zakládá pouze na finančních službách. Lichtensteinsko bylo založeno více než před třemi sty lety, od té doby je suverénním státem. Nalézá se ve středu Evropy a je jednou z nej, jedním z nejinovativnějších a nejrozvinutějších regionů. Nachází se tedy mezi eh, Jižním Německem, Švýcarskem a Rakouskem. Eh, Lichtensteinsko má vysoce inovativní průmyslový sektor, který tvoří 40 HDP eh, na hlavu. Lichtensteinsko je jednou z nejprůmyslovějších zemí v Evropě a na světě, kde pod, po, míra podnikat podnikatelství na hlavu je něco, na co můžeme být hrdí. Mosty, mosty na celém světě se staví pomocí nástrojů, které se vyrábí z Lichtensteinsku. Vaše topení je patrně z Lichtensteinska, vaše auto má řídící vybavení a další komponenty vyrobené v Lichtensteinsku. E, vaše mikrofony patrně fungují jenom proto, že jsou propojeny konektory z Lichtensteinské firmy, která je hlavním dodavatelem e, profesionálních e, Eh, produktů v této oblasti. Některé naše velké průmyslové společnosti jsou světovými lídry eh, ve svých eh, ve velice specifických technologiích, které rozvíjejí. Finanční služby tvoří 24 našeho HDP. Zbytek jsou další služby a zemědělství. Eh, jako naše celá ekonomika i finanční služby jsou velmi různorodé. Tento sektor se stává z bank, eh, pojišťoven, správců aktiv eh, a dalších aktérů. A lichtenštejnské banky jsou velice dobře kapitalizované a nepotřebovali státní podporu během globální finanční krize v roce 2008. Možná víte, že Lichtensteinsko je členem Evropského hospodářského prostoru od roku 1995 a vybralo si cestu e, evropské integrace vědomně a také jakožto výsledek e, přímého demokratického procesu. Znamená to, že Lichtensteinsko není žádná třetí země vůči Evropské unii. Prostřednictvím dohody o Evropském hospodářském prostoru Lichtensteinsko společně s Norskem a Islandem eh, je součástí vnitřního trhu Evropské unie eh, i jeho základních svobod. To znamená, že Lichtensteinsko musí provádět veškeré evropské aky, které se týká eh, rámce, právního rámce vnitřního trhu. To znamená zejména, že všechny směrnice a nařízení týkající se finančních služeb a dohledu nad finančním trhem včetně ustanovení eh, proti hraní špinavých peněz, eh, včetně směrnic o účetnictví, transparentnosti a povinnosti zveřejňování, platí v Lichtenštejnsku a byly implementovány. Zhruba před deseti lety eh, Lichtensteinsko učinilo dalekosáhlé a vědomé politické rozhodnutí, které bylo potvrzeno v, let, v letech 2008 a 2013 vládním prohlášením o mezinárodní spolupráci v daňových záležitostech. Toto politické rozhodnutí se zakládalo na našem vědomí, že naše země nejen sdílí hodnoty našeho společného ekonomického prostoru, ale že také e, spoléhá a je, závislá, je závislé na těchto trzích, pokud jde o ten průmysl. Lichtensteinsko e, v některých případech e, pomáhá utvářet mezinárodní rozvoj v oblasti daňových záležitostí, transparentnosti a daňové spolupráce. Tento přístup eh, platí konzistentně a proaktivně a je stále uplatňován v lichtenštejnské politice a legislativě. Lichtenštejnsko v roce 2010 zcela zrevidovalo svůj daňový zákon. Hlavním cílem bylo dosáhnout neutrality eh, rozhodnutí ve sféře biznisu. Zejména tato reforma měla sladit eh, systém daně z příjmu právnických osob Lichtensteinsku s vývojem v EU e a s evropskými požadavky kompatibilita s evropským právem, čtyři základní svobody a ustanovení o státní podpoře byly hracími faktory a vedly k zrušení jakéhokoliv ringfencingu a zvláštních režimů. Nyní máme, eh, nyní máme jednotnou sazbu 12,5% pro daně z příjmu právnických osob. Eh, Lichtensteinsko uplatňuje pokyny OECD o ocenění a firmy sídlící v Lichtensteinsku jsou zdaňovány na základě e, svého celosvětového příjmu a to progresivně. A některé sazby stoupají až na 24%. Je také důležité, že Lichtensteinsko předalo relevantní části své daňové legislativy e, Evropské agentuře ESA, ještě předtím, než vstoupili v platnost. ESA je e, ekvivalentem e, Evropské komise v Evropském hospodářském prostoru a má na starosti monitorování a vymáhání implementace závazků e, dohody EEA, neboli příslušných evropských legislativních aktů ve třech státech EFTA. ESA tedy přeskoumala a schválila mimo jiné režim IP Box a také Eh, režim struktury soukromých aktiv v Lichtensteinsku. ESA mimochodem také přeskoumala eh, praxi daňových rozhodnutí v Lichtensteinsku a shledala, že je v souladu s naším daňovým zákonem a potvrdila, že neobsahuje žádnou státní podporu. Teď bych chtěla velice stručně zmínit pozici Lichtensteinska vůči daňovým záležitostem, o kterých hodláme diskutovat. Nejprve transparentnost a e, výměna informací na požádání. Tyto dohody máme se všemi členskými státy. Lichtensteinsko už nyní má rozsáhlou síť bilaterálních a multilaterálních smluv s velice kvalitními ustanoveními o výměně informací. Jsme samozřejmě součástí globálního fóra, e, tak jako další členské státy, Německo, Spojené království, e, Itálie a Nizozemí což znamená, že e, to, tento globální orgán pozitivně vyhodnotil naši praxi. Automatická globální výměna informací, o té jste se zmínili, tak my jsme ji přijali včas poměrně brzy a dlouho podporujeme tento standard. Podepsali jsme revizi dohody o zdanění úspor s Evropskou unii a ta byla také schválena a vstoupila v platnost 1. ledna právě tak, jako implementační legislativa už nyní je v platnosti. Konečně, pokud jde o férovou daňovou konkurenci a škodlivé daňové praktiky. Lichtensteinsko je vázáno standardy BEPS od OECD. Začali jsme pracovat na vývoji nutných opatření pro lichtensteinský daňový zákoník, abychom mohli implementovat principy BEPS. Podepsali jsme také e, mnoho e, dohod o e, podávání zpráv po jednotlivých zemích a začali jsme s dialogem s Evropskou komisí v kontextu etického kodexu zdaňování společností v roce 2010. A patrně později bych mohla dále hovořit o otázkách, které byly předmětem těch tohoto dialogu. Tento dialog je už nějakou dobu pozastavený, a teprve v roce 2014 eh, pokračoval na základě takzvané cestovní mapy. Domníváme se, že tento přístup by se měl zakládat na rovných podmínkách obou stran a my jsme ochotní diskutovat o otázkách, které byly identifikovány Evropskou komisí a členskými státy a zároveň bychom rádi diskutovali o otázkách, které eh, jsou předmětem znepokojení. Na závěr tedy chci říci, pane předsedo, že velice rádi s vámi budeme diskutovat a budeme rádi přijímat další otázky. Chci znovu potvrdit, že Lichtensteinsko bude i nadále spolehlivým, konstruktivním a otevřeným partnerem pro Evropskou unii a členské státy. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Jsme nesmírně rádi, když slyšíme, že Lichtensteinsko je průmyslová mocnost, aniž bych to nějak podceňoval. Ale nyní eh, jsme také rádi, že Lichtensteinsko bylo první z knížectví, které podepsalo 28. října loni dohodu s Evropskou unii o výměně daňových informací a ta, od té doby, co vstoupila eh, v platnosti, to bylo 8. prosince loni a pro monacké knížectví dám slovo ministru eh, Žanu Kanstelínimu. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové je to zhruba měsíc, měl příležitost hovořit s komisařem Moskovičem o protokolu, o, který předpokládal e, uplatnění směrnice 43 e, a je to pro nás velice důležité, aby Monako mohlo bojovat proti daňovým únikům a daňové, daňovým podvodům my se i nadále snažíme jednat na základě transparentnosti i pod vedením prince Alberta II. Podepsali jsme do hodu 29 byl zahájen proces, který probíhá a který vede k uzavření bilaterálních a multilaterálních dohod o výměně informací, dodržování mezinárodních standardů, které vytvořila jak EU, tak OECD. A jak jsme již slyšeli od zástupců dalších zemí, abychom byli také vnímáni jako largely compliant na mezinárodní scéně. Ehm, to souvisí také s vyjednáváním se zástupci Unie, které probíhají již dva roky a také odpovídající vyjednávání s Lichtensteinskem, Švýcarskem, Andorou a San Marinem. Tyto bilaterální diskuse nám umožnily připravit text, který bere v úvahu specifické rysy Monaka eh, eh, a umožňuje nám uzavírat dohody s dalšími třetími státy. Tyto specifické rysy jsou zásadní. Jednak zachování našeho socioekonomického modelu eh, a zachování hospodářské situace i svrchovanosti hospodářské zdraví umožní naší e, zemi vyhnout se zadluženosti díky tomu, že jsme zavedli rozpočtové cvičení pro 2015, který po čtvrtý následný rok zavedl e, e, pozitivní rozpočet, dokonce i v rozpočtu plánovaném na 2016 je přebytek. A znamená to, že všechny sektory eh, naší ekonomiky eh, se musí přizpůsobit a zároveň jsme dostatečně atraktivní pro mezinárodní ratingové agentury. Důležité je, aby se všechny tyto sektory eh, zaměřily na zachování rozmanitosti. Naše politická stabilita, ale také konkurenceschopnost závisí na konkurenceschopnosti našich podniků a e, to nám přináší velké výhody i výnosy. My jsme e, také zaznamenali, že máme stále více investorů. To, v této souvislosti bychom rádi přivítali spolupráci se sousedními státy Francií a Itálií, kterým vytváříme také Eh, zdroj pracovníků, kde máme 400 tisíc zaměstnanců, kteří pracují v Francii v monackých podnicích a komisař Moskoviči měl příležitost viděl, vidět příklady této spolupráce. A rádi bychom se Eh, to věnovali i dále v souvislosti se zdaněním podnikům. Na, podniků například bych nabídl několik technických aspektů eh, zdanění podniků. Podniky musí eh, platit samozřejmě DPH, mají povinnost se přihlásit, registrovat k DPH a e, splňovat také naše předpisy, když jsou to například francouzské podniky. Máme také umluvu e, o daňové spolupráci z 18. května, e, která umožňuje tedy daňovou spolupráci. Také daňový kodex ošetřuje Eh, pravidla pro vývoz a dovoz a stejně tak dodržujeme eh, předpisy francouzské. To před představuje výhodu eh, také v souvislosti s tím, že DPH se aplikuje ve stejné výši ze stejného základu jako ve Francii. První článek této fiskální úmluvy předpokládá úpravy, které je nezbytné provést se zohledněním specifické situace u nás. A to vše je ošetřeno obdobným způsobem, jako, je, eh, jako jsou daňové povinnosti podniků ve Francii, ať už jde o osoby fyzické nebo právnické, které vedou na našem území hospodářskou činnost, kde je to 20, eh, o 25 více, pokud by eh, prováděli činnost mimo. Máme také 33,3 výhod pro podniky, které u nás působí více než 12 měsíců a to jsou čisté výhody, eh, které získá podnik pokud se týká DPH, tak máme článek 15 fiskální úmluvy a článek 7 směrnice z roku 2006 ehm, a e, to, e, směrnice o společném systému DPH. Článek 15 fiskální dohody e, se věnuje problematice DPH a předpokládá, že DPH bude mít stejný základ a také stejnou sazbu jako ve Francii. Dále předpokládáme transpozici vnitřních předpisů souvisejících s DPH, co se týče článku 7 zmíněné směrnice, Předpokládá se uzavření dohody mezi Francií a Monakem. Monako již není vnímáno jako třetí země, pokud plně aplikuje zmíněnou směrnici. Intrakomunitární režim DPH tedy platí i pro Monako a týká se podniků, které se podílejí na obchodní výměně se zeměmi EU a mají stejné povinnosti jako subjekty založené ve Francii právo registrace, ma, musíme uplatňovat základní požadavky, například navýšení kapitálových požadavků eh, či pravidla pro registraci společností a další pravidla. Já bych rád zmínil, že fiskální výnosy v souvislosti s tou legislativou představují převažující část výnosů v našem rozpočtu. Máme tam e, také výnosy z daní za rok 2015, které představují 79 výnosu a 60 e, našeho rozpočtu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane ministře. Eh, vy jste tam vlastně zmínil DPH, kterou platí podniky. Děkuji mnohokrát, dám slovo spravodajům eh, a spoluspravodajům. Chci jenom upřesnit, že jak jste správně zmínil, my jsme finalizovali vyjednávání a předpokládá se podpis dohody v Dubnu. A ratifikace parlamentem by měla okamžitě následovat. Spolu zpravodaj pan Jepkofot. Thank you so much, chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych v první řadě chtěl poděkovat Andře Lichtensteinu a Monaku za to, že se dostavili do našeho výboru a také bych chtěl poděkovat vám eh, za toho ducha spolupráce, když se jedná o výměnu informací, pan předseda to také zmínil, jak je to důležité ve vztahu k Evropské unii, myslím, že bylo dosaženo podstatného pokroku a je dobré, že můžeme spolupracovat. K záležitosti transparentnosti, tady na to bych se soustředil, Chtěl bych, kdybyste nám pohovořili více v první řadě o tom, zda plně podporujete požadavky BEPS OECD a ještě také, co se týče CBCR, tedy vykazování činnosti, zda, to, zda i toto podporujete a jste ochotní o tom diskutovat s Evropskou unii. Dále eh, beneficial ownership, eh, koneční vlastníci podniky, eh, trusty a nadace. Já si samozřejmě uvědomuji, že ta situace bude asi odlišná v těch tří jednotlivých územích, tří zemí, ale byl bych rád, kdybyste také pohovořili o tom, proč eh, stále ještě nemáte jednotný rejstřík, co se týče vlastníků a není veřejně zpřístupněn. A pak, když se dívám na některé ty um, klíčové texty, nařízení o transparentnosti a eh, tak vaší situaci, tak mi není jasné, proč ještě nejste kompletně transparentní. Například, co se týče uh, pokud místní eh, platební agentury eh, vyplácejí něco zahraničním agentům, tady eh, ty situace mi nejsou jasné. Já uznávám, jak je transparentnost důležitá, nicméně tady si myslím, že je to ještě nevyjasněné právě u těch vlastníků u toho vykazování činnosti. Tam vidím ještě opravdu velkou míru tajnosti. Děkuji vám. Děkuji vám, pane zpravodaji, pro, za EPP Frank Engel. Merci, monsieur le président. Děkuji jako člověk, který pochází z malé monarchie Lucemburska. Bych rád začal tím, že jsme velice eh, rádi, že se tady eh, nacházíme s knížectvími, vodství. Ehm, já bych rád v zásadě položil dvě otázky eh, zástupcům všech tří států. Prv, první otázka tak jak se v tomto výboru věnujeme eh, především daňovým rozhodnutím, daňovým opatřením. My jsme v úvodních prezentacích o tom také slyšeli a rád bych se zeptal, eh, zda eh, tyto praktik, tato opatření používáte, jsou důležité pro vaše hospodářské postavení, či naopak eh, to nepovažujete za zásadní. A dále bych se chtěl zeptat, protože si také eh, vzpomínám, jak eh, přece našeho výboru zmiňoval, že každá země EU je trošku daňovým rájem. A my jsme zde slyšeli od států, které tvrdí, že nejsou daňovými ráji, nechtějí tento výraz používat a přesto mají eh, eh, privilegovaný vztah svými velkými sousedy, uší spolupráci s hospodářskými subjekty mm, některých zemí více než jiných. A zajímalo by mě, zda byste mohli říci pár slov o intenzitě konkrétních vztahů s eh, velkými státy, které vás obklopují, tedy státy, které jsou vašimi hlavními hospodářskými a finančními partnery. To budu velmi rád. Děkuji. Je to otázka, kterou jsme už kladli včera zástupcům si, a Guernsey, které také mají s některými státy EU úzké vztahy. Za SD, Petr Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že máme celkem pět minut na otázky a odpovědi, vezmu to krátce a poprosil bych Lichtensteinsko, Monako a Andoru, aby během jedné minuty odpověděli na tři otázky. Jedna z nich se týká country by country reporting, jak už říkal pan Kofod. Od každého z vás bych se chtěl detailně dozvědět, zda eh, pokud jde o tu výměnu informací o tom, kolik daní se platí v které zemi, zda se na, zase na tom účastníte. A zároveň by mě zajímalo, zda byste si uměli představit eh, také u výměny informací, se, účastnit se na výměně informací, kterou zřizuje komise o daňových rozhodnutí protože tady členské státy informují eh, nerovnoměrně. Třetí otázka se týká společného konzolidovaného vyměřovacího základu pro daně z příjmu fyzických osob. Tady jsme požadovali, aby tento eh, eh, už konečně přišel v konzolidované verzi. Jak se stavíte k zavedení takovéhoto společného konzolidovaného vyměřovacího základu? A uměle byste si i tady představit, že se účastníte takovéhoto systému? Děkuji za EKR, místo předseda Vernuka. Já vielen Dank, Herr Děkuji, pane předsedo. Já nejprve bych se chtěl zeptat knížectví Lichtenštejnského a také Andory ohledně ustanovení o transferových cenách. V Lichtensteinsku eh, podle eh, dosavadních informací, které jsme obdrželi, eh, je zařízeno, aby podle principu arm's length byly vyměřovány transferové ceny, nicméně neexistuje žádná dokumentace o transferových cenách a také o kritériích, podle kterých jsou tyto ceny stanovovány. Má otázka zní, proč ne a byli byste ochotni takovouto dokumentaci poskytnout. E, paní zástupkyně Andory bych se chtěl zeptat, ta vůbec nehovořila o transferových cenách a já bych ji chtěl poprosit, aby to doplnila a aby nám osvětlila, podle jakých principů jsou tvořeny transferové ceny a aby také pohovořila o tom, jakým způsobem jsou dokumentovány. A konečně mám o stejnou otázku jako pan Zimon, která se týká dopadu společného vyměřovacího základu pro firmy. E, možná víte, že e, respektive od Andory a Lichtensteinska by mě zajímalo, zda zavedení takovéhoto konsolidovaného společného vyměřovacího základu e, byste vnímali jako škodlivé když bude zaveden v Evropské unii, zda konkrétně pro vás to bude mít negativní dopad na daňové příjmy ve vašich eh, výsostných vodách. Děkuji. Děkuji. Zagoje Miguel Věgaš. <clears throat> Bon dia. A Dobrý den. Tato eh, automatická výměna informací to už není žádná novinka. Už v roce 2004 byla schválena směrnice, která se začala uplatňovat od roku 2005 a od té doby proběhla taková první vlna dohod s každými z těch příslušných zemí, které tu máme nezastoupeny. Tehdy tyto země eh, zvolily neautomatickou výměnu informací, ale zadržení určitého zdanění těchto úroků a určité procento z těchto daní by bylo redistribuováno do zemí těch rezidentů, kteří měli tedy účty eh, v těchto územích. Skutečností ale je, že uplatňování těchto dohod, alespoň podle dostupných údajů, bylo reziduální. Většina zemí, včetně eh, tedy doktory dokonce říkají, že nikdy neobdrželi žádné informace. Takže otázku, kterou bych chtěl nadnést, je, jaká je tady bilance toho té první fáze aplikace po roce 2005 a také bych chtěl, aby mi řekli, co se změnilo a co by nás mělo přesvědčit o tom, že tyto revidované dohody nyní opravdu budou efektivnější, co se týče i výhledu do budoucna. Děkuji. Děkuji, dám slovo ještě jenom kolegovi Ernestu Tasonovi, který musí odejít. Děkuji vám, pane předsedo. Buenos días. Dobrý den. Má otázka je na tajemnici za Andoru. Děkuji, že jste se dostavila. A já bych se chtěl zeptat na něco, na co klademe velký důraz. Tedy vám se nelíbí, když vás někdo označuje uh, jako daňový ráj. My určitě ale máme takové pochybnosti o platnosti tohoto označení. Vím, že máte ta, takový daňový režim, který je hodně redukovaný, 10%, určité odpočty, poměrně vysoké odpočty pro podniky a podobně. To samozřejmě tímto se podpor, um, to podporuje to šíření, alespoň ve eh, Španělsku, že tam naše podniky se přesunují, protože tam vidí eh, velké výhody od roku 2012, to bylo 900 španělských podniků a Andora má jenom 70 tisíc obyvatel, takže mám jasnou otázku. Myslíte si, že tyto přesuny podniků jsou čistě z fiskálních důvodů, anebo eh, zatím jsou jiné důvody? A ještě bych chtěl, abyste mi upřesnili, zda Andora sdílí tento náš názor, že tedy benefity podniku by měly být zdaňovány tam, kde se vytvářejí a ne kde probíhá účetnictví. Takže Andora sdílí toto kritérium, které zastáváme i my tady ve výboru, ano či ne? A pak ještě otázka podniku u fyzických osob, které tedy a, a, mají účty v, v Andoře Mm, u nás tedy předkládají daňové přiznání takovéto podniky, ty podniky s eh, andorskou národností, tam předkládají třeba ty trimestrální prohlášení o DPH, které mají nulovou hodnotu, prostě nikdy nedojde k proplacení. A proč je tomu tam? Protože zatím nemáme žádnou úmluvu eh, vzájemnou, která by mm, opravdu vedla k eh, efektivnímu mm, provádění něčeho takového. Takže jak je to doopravdy vůči Španělsku? Děkuji mnohokrát. Dám slovo našim hostům, nejprve zástupkyni Andory a ještě se k vám vrátíme. Ano, ehm, protože tady padly konkrétní otázky, především v posledním vystoupení a pak se budete moci vyjádřit i obecně. Prosím, máte slovo. Um, thank you. Děkuji, pane předsedo. Mohu začít, eh, musím hovořit podle pořádku, nebo začít od poslední otázky. Děkuji. A dovolíte mi, aby hovořila španělsky? Ano. Můžete používat všechny úřední jazyky Evropské unie. A vzhledem k tomu, že váš poslanec hovořil španělsky, ráda bych odpověděla. Takže co se týče té poslední otázky, vzhledem k tomu, že se jedná o naší sousední zemi a v podstatě je to země, s kterou máme nejrozšířenější vztahy. Ostatně na to navážeme i u těch dalších otázek, tedy ty hospodářská finanční vztahy se Španělskem jsou z těch nejvýznačnějších. A tady ještě jednou zopakuji, že ty takzvané daňové ráje, to my nejsme, protože jsme provedli rozsáhlé změny, jak jste ostatně mohli slyšet i z mého vodního projevu. Od roku 2009 dosud jsme nejen otevřeli naše hospodářství, ale právě zavedli celou řadu těch té normativy, to je velký krok, jenom za několik málo let. Také jsme zapracovali na otázce transparentnosti a nyní se věnujeme programu BEPS, tedy eh, zapojíme se do pracovní skupiny. Co se týče toho zdaňování, tady chceme říci, že naše politika tady je poměrně citlivá. Ano, máme tu linii 10%, ale je třeba eh, vzít v úvahu také to, že jsme se vlastně inspirovali u toho zdanění v jiných zemích Evropské unie i na mezinárodní úrovni. Vždy, jak jsem poukázala, Eh, je to v souladu s transparentností a také toho eh, kodexu nejlepších postupů a také se všech těch hm, pracovních skupin, revidujeme ty nejlepší postupy i co se týče mezinárodní úrovně a ještě chci říct, když jsme měli úmluvy o dvojím zdanění, tak v podstatě jsme to vždy projednávali a rozhodně nemáme žádný problém je podepsat, abychom zabránili dvojemu zdaňování. Takže to eh, zdanění tzv. CDI to vstoupí v platnost, eh, vstoupilo v platnost nyní koncem února a nyní tedy eh, se zabýváme tím, jak, jaký je ten zdanitelný základ a samozřejmě tu máme i ty doložky proti zneužívání. Pokud se někdo tedy usadí v Andoře, tak je to proto, že tam může vykonávat činnost, ale aniž by tedy vykonával nějakou fiktivní činnost nebo tím způsobem, že bude využívat tento druh zdanění proto, aby vlastně eh, neplatil žádné daně v konečném důsledku. Myslím si, že tady v tomto opravdu eh, jsme, je to taková určitá novinka v rámci těch CDI, protože eh, tady si myslím, že je to v souladu s BEPS, máme tam tedy ty doložky proti zneužívání, a musím říci, že v těchto pracovních skupinách, eh, kde tedy bereme v potaz veškeré ty činnosti, ale jsme maličkou zemí a snažíme se tedy účastnit nejrůznějších for, být všude maximálně zastoupení a snažíme se tedy zlepšovat a já eh, jakožto zástupkyně Andory na nejrůznějších forech se vždycky ptám, tedy co je třeba ještě zlepšit, jak se adaptovat, aby to bylo podle mezinárodních pravidel. Opravdu si myslím, že jak si zodpovídáme nebo jsme v souladu s těmi mezinárodními pravidly. Já doufám, že jsem zodpověděl. A k dalším otázkám které byly položeny. Prosím, můžete se stručně vyjádřit. Chci dát ještě slovo dalším. Co se týče OECD, tady ten rozdíl mezi tady to dohodou s EU podepsanou v roce 2005 a tou stávající, tady je jasný rozdíl, protože když se na to podíváte, tak zaznamenáte, že je to ta běžná z OECD, kde má probíhat automatická výměna informací to znamená, a jsou tam tedy jasné pokyny, je to stejný základ, který existuje i na úrovni Evropské unie, to znamená kompletní výměna informací, a platí to tak ve vztahu i s ostatními zeměmi. Už jsme podepsali multilaterální dohody, to znamená, že nyní připravujeme legislativu a všechny systémy pro to, aby prostě od příštího roku e, mohl proběhnout test, e, že to všechno bude řádně fungovat ty změny opravdu jsou obrovské, ale bude tu opravdu automatická změna informací. Pokud vás mohu rušit ještě to vykazování činnosti, tady ta otázka zveřejňování, ano, to je něco, čím se nyní zabýváme, je tam ještě celá řada prvků, které třeba vyřešit a pokud se do toho zapojí všechny ostatní země, tak proč ne Andora, tím se nyní zabýváme. My jsme opravdu proaktivní, zabýváme se, sledujeme, co, jak to probíhá na evropské úrovni i na mezinárodní úrovni, jaký to má dopad a, a studujeme tedy to, e, zda se do toho můžeme e, zapojit. E, jsou tu ti tzv. early adopters už od roku 2008, my se tedy věnujeme nyní i té cestovní mapě a toho, jak se do toho všech, všeho zapojit. A ještě co se týče toho transferu cen, tady chci říci, že ten eh, daňový rámec je poměrně eh, nový. Máme tedy daňovou agenturu, která začala pracovat na tom v loňském roce. Zatím je to tedy nové, rozvíjíme ten systém. Ehm, Zavedli jsme tedy tento rámec a teď se provádí tedy vše nezbytné, aby to bylo v souladu s Evropskou unii. Ovšem, to zdanění, jak jsem řekla, je velice lineární, velice jednoduché a prozatím, co mohu říci, je, že tu máme skupinu pro supervizi, která analyzuje tedy dopad, implementace ta, vše, tady těchto, této dopad té implementace na zemi. Eh, zda eh, tedy země se chová podle mezinárodních evropských standardů. Takže nyní probíhá proces analýzy, je třeba tedy přeorganizovat eh, spoustu věcí, určitě si dovedete představit, jaký dopad to má na tak maličkou zemi. Nicméně, jak říkám od počátku, zavedli jsme od, o, již vše, co by mělo být v souladu, s mezinárodními pravedly, aby tam neprobíhalo ani žádné to, ty agresivní operace podobně. Äh, eh, paní státní tajemnice, já nepovažuji za uspokojivé Já nepovažuji za příliš uspokojivé, když odpovídáte na naše otázky a přitom to jen takto zkoušíte. Já samozřejmě chápu, že musíte ověřovat ale mohla byste poskytnout více informací o tom, jak uvažujete o, o navrhovaných ustanoveních. Ono to ještě není dokončené, ale mohla byste trošku více se eh, zabývat fakty a ne pouze říct, že něco ověřujete? Maybe it will be help, možná bude pro vás nápomocné, když řeknu, že co se týče zdanění podniku, tady si přejete vědět, jak to funguje. Ano, je to desetiprocentní zdanění, jsou tu určité odpisy například pro vytváření nových pracovních míst nebo zahájení nové podnikové činnosti, ale třeba co se týče placení místních daní, třeba u těch eh, v určitých regionů, tam je možnost vyhýbání se tedy dvojího zdanění, proto jsou tu také určité odpisy. Nicméně je třeba postupovat podle určitých konkrétních eh, režimu. To, to kontroluje tedy ta Mezinárodní komora a pak e, to máme ještě intraskupinu pro finanční řízení a také se účastníme na euro, e, nicméně to je pouze taková menší část, kterou je třeba analyzovat a oni se tam zabývají tím, zda, a co je tedy umožněno či ne, vše tedy je podrobeno řádné analýze a jak jsem již řekla, co je tady nejdůležitější, že ta nominální procentuální hodnota je tedy těch 10%, tak to ta efektivní hodnota, je to těch 10% a to, ty odpisy to jsou ty, které jsem popsala, jak jsem tady řekla, třeba vytváříte v novém oboru nová pracovní místa nebo navyšujete rozsah toho podnikání v zemi, Mimo to pak všichni prostě jsou povinni platit tuto dáň. Těch 10% to je opravdu velice lineární, ale co je tedy ten zdanitelný základ a ten efektivní, to je v podstatě víceméně to samé. A jak jsem řekla, my neanalyzujeme náš e, rámec. Ten fiskální rámec byl analyzovan předtím, než jsme to implementovali. Nicméně nyní to máme BEPS, Máme tu ty úmluvy o dvojím zdanění a víme, že jsou tam ta pravidla a ty doložky proti ehm, zneužívání, takže jednotlivé ty úmluvy analyzujeme a zabýváme se tím, jaký by to byl dopad, pokud bychom měli určitý systém zdanění či jiný, jaký by to mělo dopad protože třeba v té multilaterální skupině pro BEPS, tam nejsme jediní, kdo se věnuje tou eh, analýzou, protože všichni chtějí vědět, jak tady tyto nové kroky by měly dopad eh, na jejich systém. Takže my tedy analyzujeme vše, k čemu dochází a proč protože tuto práci musíme vykonat, musíme být proaktivní. Pokud se objeví něco nového v Evropské unii, tak se k tomu eh, přidáme, protože jsme podepsali dohody s EU, s OECD, se Spojenými státy, v podstatě eh, téměř se všemi. Přejeme si tu mít tedy ten rozsáhlý eh, systém a mm, potřebujeme určitý čas, abychom to zanalizovali. Děkuji. Sorry, uh, Peter. Sie haben Sie haben nicht beantwortet. Vy jste neodpověděla. Vy jste neodpověděla na otázku ohledně automatické výměny informací u e, daňových rozhodnutí. Existují daňová rozhodnutí, e, o které jde tomuto výboru. A pokud e, automatická výměna informací by existovala v EU, podílela by se Andora? madam. Uh, I think that we are showing that we are Já myslím, že my ukazujeme, že se účastníme všech nových opatření a všeho, co probíhá. Pokud by existovala nová pravidla, tak my proskoumáme, co se děje a zjistíme, jak a zda je budeme aplikovat. Kdybychom nechtěli se řídit všemi mezinárodními a evropskými pravidly, pak bychom tady nebyli. Takže odpovědní ano? odpovědní ano na všechno. Ano, musíme si... Ano, zapište, zapište to do zápisu, říká pan Simon. Paní Gaj. Děkuji, pane předsedo. Já doufám, že jsem e, zaznamenala všechny otázky, které mi byly položeny. Takže nejprve k zprávám po jednotlivých zemích. Ano, e, podporujeme BEPS od OECD obecně. E, ano, Podepsali jsme multilaterální dohodu e, mezi příslušnými orgány o podávání zpráv po jednotlivých zemích, tak jak to vyvinula OECD, a hodláme ji implementovat v příslušné národní legislativě. Naše vláda na začátku břez, března, což bylo zveřejněno v tiskovém prohlášení, spustila první legislativní balíček, který bude eh, předán ke konzultaci ohledně několika otázek spojených s implementací BEPS. Jednou z nich je zavedení legislativy na implementaci zpráv po jednotlivých zemích v souladu s požadavky OECD. Další je zrušení stávajícího režimu IP Box, a to v průběhu přechodné doby, která byla stanovena, tedy do konce roku 2020. Další otázkou potom je zavedení jasného, jasné definice pojmu daňové rozhodnutí, tak, aby tato definice se mohla potom stát patřičným základem výměny informací o takovýchto daňových rozhodnutích. Kromě toho plánujeme národní legislativu v oblasti transferových cen, což souvisí s otázkou, k eh, kterou položil jeden z vašich poslanců. Dokumentace o transferových cenách by měla být eh, regulována podle nedávno předložených doporučení OECD. Otázka, eh, jaký je náš vztah ke, ke zprávám po jednotlivých zemích, zda souhlasíme s jejich zveřejňováním nebo ne, My se domníváme, že prozatím bychom se řídili mezinárodně dohodnutými standardy, které byly vyvinuty OECD. Takže bychom implementovali tento přístup. Máme určité pochybnosti, zda zveřejnění takovýchto informací vzhledem k ochraně soukromí a obchodního tajemství. Zda by to mělo nějakou přidanou hodnotu v tomto kontextu. Ale samozřejmě, pokud vznikne nový mezinárodní standard, který stanoví, že takovéto informace se musí zveřejňovat a vyměňovat, potom samozřejmě takový standard budeme dodržovat jako každá jiná země. Pak to byla otázka e, na nadace, trusty, společnosti a centrální rejstřík vlastnických informací. Tak tady si můžete přečíst v naší nedávné hodnotící zprávě z globálního fóra, že to bylo vyhodnoceno a zjistilo se, že informace o vlastnících společností i nadací trustů a dalších entit je k dispozici v Lichtensteinsku, je to dostupné. A většinou to není dostupné veřejně, ale dostupné to je, což je to hlavní. A pokud jde o přístup eh, příslušných orgánů k těmto informacím, eh, které většinou u sebe uchovávají eh, dotyčné firmy nebo poskytovatelé služeb, tak tento systém přístupu je už mnoho let plně rozvinutý. A právě tak zkušenost s výměnou informací ukazuje, že zatím nedošlo k žádnému případu, kdybychom nenašli vlastníka za nějakou nadací nebo trastem například. Takže tady opravdu si myslím, že máme uh, úspěchy za sebou, pokud jde o dostupnost uh, informací o uh, právních vlastnicích. A kromě toho nejenom u výměny informací na žádost, ale i u chystané automatické výměny informací. Obdržíte všechny e, informace týkající se daní u těchto vlastníků. A to automaticky na základě teď ještě širší definice toho, kdo je vlastníkem. Potom jste se ptali na já nevím, jestli jsem tu otázku správně pochopila. Na praktiky zvláštních daňových jurisdikcí a na to, jak jsou důležité pro zemi a jaké máme privilegované vztahy s našimi sousedy. Uh, Zda existují nějaké privilegované vztahy se zeměmi, odkud pocházejí naši investoři. Tak obecně za to nemáme příliš mnoho dostupných dat o tom, odkud pocházejí investoři v našich firmách. Nicméně obecně vám mohu říci, že máme úzké ekonomické vztahy samozřejmě s Evropskou unii v rámci eh, evropského hospodářského prostoru. A to samozřejmě nejen ve finančním sektoru, ale především v sektoru průmyslovém. a nejen s Evropskou unii a členskými státy, ale také s USA a s azijskými zeměmi nebo se zeměmi Latinské Ameriky. A Švýcarsko, říká pan předseda? Ano, samozřejmě. Já přesně nevím, eh, jakým směrem vaše otázka mířila, a chtěla bych říci, že se mi zdá, že to není zase tak zajímavé či důležité jaké konkrétní aktivity se provádějí v určité zemi. Ale spíše, že je zajímavé to, zda tyto aktivity jsou legitimní a zda splňují mezinárodní a evropské požadavky. Zda jsou patřičně zdokumentované a zda v případě potřeby vyměřovat daně byly tyto informace vyměňovány. O to přesně tady jde. Promiňte, já si myslím, že Frank Engel ještě upřesní svoji otázku, pokud dovolíte, Franku. No, vážená paní Gaj, já nebudu příliš milý a řeknu to raději německy, abyste mi rozuměla. Já vám nepodsouvám, že děláte něco nekalého, já to sám znám z jiné jurisdikce finančního hospodářství. Já jsem se vás přátelsky zeptal, zda byste nám mohla říci, Eh, něco o daňových rozhodnutích a zatím jste mi neodpověděla. Je to legitimní eh, otázka, eh, kterou jsem vám položil. A druhá otázka, ta bude ještě méně milá. Proč využíváte komplikovaného konstruktu, jako je Lichtensteinský ústav vůči švýcarskému institutu. Já jsem to tak neformuloval, protože jsem původně chtěl být milý, takže teď už se ptám méně milé madame. Dann antworte ich auch auf... Tak já tedy také odpovím německy, aby i vy jste mi lépe rozuměli. Ano, existují v Lichtensteinsku daňová rozhodnutí. Já jsem v úvodu řekla, že tato daňová rozhodnutí e, byla přeskoumána dozorčími úřady EFTA, což je vlastně ekvivalent Evropské komise, který přeskoumává předpisy, které souvisejí s vnitřním trhem a e, dodržováním pravidel státní podpory. Daňová rozhodnutí, která byla přeskoumána, a e, ke kterým jsme předali informace dozorčímu úřadu EFTA, právě tak jako evropské členské státy předávají, tak dozorčí úřad e, je přeskoumal a dospěl k závěru, že naše praktiky daňových rozhodnutí jsou v souladu s platnými evropskými pravidly, zejména s předpisy o vyhýbání se státní podpoře. Důležité je ale zmínit, že u nás e, daňová rozhodnutí v žádném případě neslouží k tomu, abychom nějak kompenzovali daně, ale jsou čistě k tomu, aby vytvářeli právní jistotu ohledně toho, e, jak vlastně jsou stanovovány daně na základě e, zcela konkrétních skutečností, která, které se potom musí také konkrétně realizovat. A pokud tomu tak není, pak to daňové rozhodnutí není platné. Já doufám, že to odpovídá na vaši otázku, zda u nás existují daňová rozhodnutí, nebo ne. Potom k legitimitě. Tak ano, z hlediska eh, práva společností, možnosti využívat nebo eh, nevyužívat, tak eh, tady si myslím, že jedním z základů Evropy je společný trh. A také svoboda investovat na tomto společném trhu. Ne pouze ve své domovské zemi. To je jeden ze základních principů evropského hospodářského prostoru rovněž a toho my se účastníme a dodržujeme také jeho pravidla, která jsou s touto účastí svázána. A pokud jde o stanovování daní, tak tady je důležité, abychom abychom zohledňovali standardy OECD, zejména v principy BEPS, abychom je přijali a prosazovali. To děláme eh, jak v oblasti daňových rozhodnutí, tak u určitých bodů, kde je potřeba je přizpůsobit našemu daňovému právu. Tady zejména bych chtěla zmínit, že obecně e, rozdělení dividendů a, e, a příjmů se to týká právě tak, jak je to předepsáno v revidované směrnici o mateřských a dceřiných e, společnostech. Na jedné straně je potřeba vyhnout se dvojímu zdanění, na druhé straně ale je také potřeba do budoucna se vyhnout takzvanému hybridnímu zdanění. Tak tolik eh, k tomu mohu říci. A teď eh, si nejsem jistá, jestli jsem na něco zapomněla. Ano, eh, pak tu byla ještě otázka, jaké je naše hodnocení té předchozí dohody o zdaňování úspor a do jaké míry se domníváme, že nová dohoda, kterou jsme uzavřeli s Evropskou unii, bude efektivnější. Já myslím, že všichni víme, že dohoda o zdanění úspor a ta předchozí směrnice o zdanění úspor měla omezený rozsah působnosti, takže i její účinnost byla omezená. Toto hodnocení, myslím, sdílíme. V rozsahu působnosti e, této směrnice máme také zadržování daní a při jejich přesunu do členských států a čím dál více také vyměňujeme informace, které s tím souvisejí. Nová dohoda bude samozřejmě mnohem efektivnější, protože bude mnohem širší. A pokrývá mnohem více kategorií příjmu. A samozřejmě bude zavedena automatická výměna informací. A my nyní máme obecné společné standardy, které platí v celé Evropské unii i samozřejmě u, u jejich smluvních partnerů. Děkuji, Petře. Chcete se vrátit ke své otázce? Jenom pro objasnění. Vy jste říkala v tom úvodním projevu, že prosazujete regulaci finančního trhu. Znamená to, že budete prosazovat e, také automatickou výměnu informací o daňových rozhodnutích, pokud bude schválena v tom, a také e, společný konsolidovaný základ daní zavedete pro e, právnické osoby a pokud to bude zveřejněno eh, pak také eh, to, to country by country reporting bude zveřejněno v, Lichtensteinsku. Eh, děkuji za doplňující otázku. Já si myslím, že tady vám musím připomenout, že Lichtensteinsko není členem Evropské unie. Ano, ale vy jste řekli, že legislativu finančního trhu prosazujete, alespoň tak jsem to chápal, říká pan Simon. Ano, e, legislativu finančního trhu ano, ale daňovou legislativu, daňové aky e, Evropské unie, to není součástí dohody Evropského hospodářského prostoru. A proto tato ustanovení nejsou e, součástí našich smluvních povinností. Dosud neměla Evropská unie, dosud Evropská unie nečinila žádné návrhy na to, že bychom se měli přidat k dalším částím daňového aký a nenavrhovala ani vyjednávat o tom. A proto pokud jde o daňové rozhodnutí a zřízení konzolidovaného vyměřovacího základu, eh, tady je pro mě poněkud těžké na to odpovídat protože to až dosud pro nás vůbec nebylo žádné téma v našem vztahu k Evropské unii. Dobře, takže odpověď zní ne. Dobře. Bernd Luke a potom další. Ano, já bych eh, ještě chtěl eh, se pustit tímto směrem, protože jste to neodpověděla. Vy jste dostala otázku, zda se domníváte, že zřízení společného konzolidovaného vyměřovacího základu v Evropské unii se negativně odrazí, případně zda dohoda o dvojím zdanění se negativně odrazí na daňové příjmy Lichtensteinska. A s tím souvisí samozřejmě to, že samozřejmě nemáte povinnost přejímat daňové aky. E, nicméně to vám nebrání to učinit dobrovolně. Připojila byste se případně k takovéto iniciativě? jak už jsem říkala, e, dopady společného vyměřovacího základu nebo konzolidovaného vyměřovacího základu jsme zatím ještě neanalyzovali natolik, abych vám mohla poskytnout nějakou eh, pádnou odpověď. Ale společný vyměřovací základ může mít určité výhody, pokud je o konzolidovaný vyměřovací základ a o eh, přerozdělení daňových příjmů mezi země, tak tady to může mít určité dopady Především na ty, kteří nejsou součástí tohoto systému. Ale jak velké, jak významné tyto dopady budou, to těžko mohu nyní posoudit. A jestli se ptáte, pokud se dobrovolně připojíme k těmto novým pravidlům, tak až dosud vztahy mezi Lichtensteinskem a Evropské unii eh, spočívaly na zcela jasných smluvních základech. Smlouva obsahuje mnoho povinností, ale obsahuje také práva. A když někdo rozšíří povinnosti, které je třeba implementovat, pak si myslím, že eh, Lichtensteinsko zastává takovou pozici, že i práva, která z toho lze odvodit, by měla být eh, jaksi v rozumné, vyvážené míře rozšířena a také by, musí být prosaditelná. Eh, a samozřejmě by také měla obsahovat to, aby různé směrnice na, vyma- na vyhýbání se dvojitému zdanění které momentálně ještě eh, neplatí pro Lichtensteinsko, jako je například směrnice o mateřských a ceřinných firmách nebo směrnice o úrokových licencích, součástí takovýchto smlouv, takovýchto dohod eh, musí být eh, takováto ustanovení. A pro nás není přijatelné už nyní to, aby Lichtensteinsko bylo na černé listině v několika členských eh, státech nebo jakýmkoliv jiným způsobem daňově diskriminováno, ať už z jakýchkoliv důvodů. Podle z, už, už nyní není přípustné, abychom byli diskriminováni z hlediska automatické výměny informací. Když stále ještě mnoho členských států s tím váhá s tím, aby odstranilo Lichtensteinsko z černé listiny, e, kam se dostalo na základě nedostatečné výměny informací. Dále, jsou, dále je tu znevýhodňující jednání nebo další černé listiny eh, ohledně e, údajně škodlivých daňových režimů nebo eh, ohledně určité výše eh, daňové sazby pro podniky. A já si myslím, že v tomto obecném rámci a kontextu je zapotřebí to vnímat. Jde tady podle našeho názoru méně o to jednostranně nějakým způsobem podnikat kroky, které eh, odsouhlasila mezi sebou Evropská unie. Konec konců eh, Lichtensteinsko je součástí evropského trhu a ne třetí země, jak už jsem jednou zmínila. Děkuji, pan Kofot. Thank you. Just to follow... Děkuji mnohokrát. Chci jenom navázat na odpověď, která zazněla. Já jsem skutečně nepochopil, z jakého důvodu nemůžete zveřejnit vlastnictví trustů a soukromých nadací Eh, a zajímalo by mě to, protože se to týká i eh, veřejně vlastněných společností. Ehm, rozumím tomu tak, že Lichtensteinsko splňuje požadavky OECD v tomto směru, ale zatím nemáte oficiální záznam vlastnictví společností v Lichtensteinsku a také zveřejněné účty veřejně vlastněných společností. To je problém, protože když hovoříte o transparentnosti, tak tady vidím všechno ostatní, jenom ne tu transparentnost. Prosím, povězte nám k tomu víc. Děkuji. Merci, madame. Děkuji, prosím, máte slovo. Um, of course, Liechtenstein has a... Ano, Liechtensteinsko má samozřejmě uh, Eh, obchodní rejstřík společnosti, ke kterému máte přístup. Co však nemáme, je veřejný eh, rejstřík nadací. Nicméně nadace, když jsou z nich založeny, musí být nahlášeny a zapsány do rejstříku eh, a tak se zajistí, chtí, aby vytvo- ustavení nadací eh, bylo eh, dohledováno. To znamená, že informace o eh, vlastnících nadace je zachována, ačkoliv to není ve veřejném rejstříku, E, tak je samozřejmě tato informace zachována. Pokud jde o veřejně obchodovatelné společnosti, tak Lichtensteinsko samozřejmě splňuje požadavky, které existují. Obecně platí, avšak nejsem si jistá, pokud jde o informace o vlastnictví společností, zda takzvané anonymní společnosti eh, mají splňovat požadavek veřejné transparentnosti jakožto mezinárodního nebo evropského standardu, který byl stanoven. Transparentnost v tomto kontextu totiž znamená, že musíte být eh, transparentní eh, z důvodu boje proti praní špinavých peněz či z důvodu jiných hospodářských kriminalit. Musíte dodržovat požadavky výměny informací, musíte tedy zajistit transparentnost vlastníků společností, trustů a nadací v případě, že takové informace budou potřeba eh, ale e, zda tyto informace mají být průběžně dostupné veřejnosti. Tam nevidím, jakou by to mělo přidanou hodnotu. Ani nevidím, jak by to zvýšilo dodržování daňových předpisů nebo přispělo k prevenci eh, Eh, praní špinavých peněz nebo zajišťovalo prevenci proti terorismu. To nevidím eh, jako odůvodněné. A samozřejmě Liechtensteinsko eh, věnuje velkou pozornost a proto také má systém, aby informace o vlastnících těchto subjektů byla k dispozici, ale Zároveň e, tyto informace nejsou průběžně dostupné veřejnosti. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo zástupci Munaka. Děkuji vám mnohokrát. Musím nyní odpovědět na otázku, která se týká především našeho knížectví. Ehm, protože eh, samozřejmě ehm, se zde vyjadřovali i další účastníci tohoto zasedání. Co se týká dohody z 5. května, ehm, tak naváží na slova zástupců Lichtensteinska, že jde o přechodné období s omezenou aplikovatelností. Obecně se uplatňuje převodcům, z členských států, to jsou eh, částky nezanedbatelné, ale chceme také zdůraznit, že pokrok, který představuje eh, na naše spolupráce s OECD, poskytnutí informace na požadavek od roku 2009, podepsali jsme zhruba 30 dohod a Velká většina je již dnes v platnosti a vyměňujeme ty informace s řadou států na požádání. A e, naše úsilí bylo víceméně uvítáno e, a také připravujeme e, automatickou výměnu informací Eh, k tomu jsme podepsali dohodu. A eh, zároveň se podílíme na celé té dynamice rozvoje do budoucna. A zazněla také otázka, kterou se pokusím zodpovědět a Zároveň to pak vysvětlím, ještě možná dám slovo kolegovi, který se zabývá podrobněji daňovými otázkami. To, co zde zmínil eh, zástupci Francie Itálie, naši velcí sousedi a skuteční partneři, eh, toto partnerství je pro nás už desítky let velmi pozitivní a přínosné Eh, umožní lidem, kteří přicházejí k nám z těchto zemí u nás eh, volně pracovat a eh, nabídnout tedy takové pracovní příležitosti, které by tito lidé neměli ve svých zemích původu. A zároveň bych rád ještě doplnil k uplatňování tedy DPH, se, DPH my nemůžeme jednostranně zvýšit nebo snížit sazbu DPH. My máme dohodu, že budeme dodržovat stejnou výši stanění v této oblasti a pro nás je tato spolupráce pozitivní z hlediska hospodářské prosperity. Já si dovolím přerušit, omlouvám se za to, vy co je velice důležité. Vy uplatňujete stejnou výši jako Francie, eh, my jsme o tom také hovořili, ale eh, eh, tedy nemůžete ani sami změnit tyto volby. To jsou dva pilíře DPH. A co se týče praxe daňových rozhodnutí, jak to tady bylo projednáváno, kolegy. Máte také stejnou praxi jako Francie v daňových rozhodnutích? Odpověď je samozřejmě pozitivní. Uplatňujeme stejný princip jako Francie. My jsme zatím nekodifikovali, že má Francie článek L80 eh, a eh, a 80b a tyto um, články plně aplikujeme, to znamená, um, že písemná otázka předložená um, monackým úřadům musí vždycky být zodpovězena uh, takto uh, písemně, aby, byla jas, aby byl výklad textu jasný. Děkuji vám. Já ještě budu pokračovat. Rád bych ještě vysvětlil e, problematiku nadací, protože tady padla obecná otázka, ta bývá často kladena. Jsou tedy nadace jich asi 20, jejíž cíle jsou pouze sociální, filantropické. Máme 11 takových nadací e, ve filantropii, filantropii, tři pro poskytování stipendií studentům, tři pro podporu eh, umění a eh, jednu pro výzkum eh, v lékařství a jednu nadaci pro ochranu zvířat. A všechny tyto nadace jsou, samozřejmě musí splňovat požadavky úřadů, kontroluje jejich působení komise, eh, které předsedá ministr vnitra, kontroluje také justiční služba a zástupci ministerstva hospodářství. To znamená, že jsme v oblasti, eh, kde eh, tato otázka nadací samozřejmě je velmi aktuální a Eh, ty hlavní nadace mají hlavní cíl filantropy. A rád bych ještě zúraznil, co je velice důležité, eh, rok v souvislosti s uplatňováním BEPS v Monaku. Tato iniciativa je pro nás také důležitá. My jsme z důvodů, které souvisí s velikostí naší země, našich úřadů, my jsme byli možná méně proaktivní než jiné státy, které jsou zde zastoupeny obecně. Nicméně eh, chci ještě jednou pod potvrdí to, co zmínil komisař Moskoviči při návštěvě v Monaku. My jsme připraveni se do procesu zapojit v nadcházejících týdnech a měsících, tak jak to zmínili již kolegové během dnešního jednání. Určité předpisy a jejich aplikace souvisí spíše s průmyslovými podniky, proto jsme také eh, připraveni podílet se na výmě, automatické výměně informací. My jsme ratifikovali v tomto smyslu již protokol před měsícem a je zcela nepochybné, že v tomto smyslu nechybí podpora našich úřadů, naší vlády eh, směrem k prioritizaci těchto kroků. Děkuji. Výborně, já v této chvíli dám slovo ještě Frankovi. Děkuji. Pane ministře, já bych se rád konkrétně vrátil k vám. Já jsem se tady již pokoušel eh, sformulovat některé otázky, pak mě eh, eh, vlastně němečtí kolegové, my jsme e, se věnovali problematice celní spolupráce již od 60. let. A z praktického hlediska by mě zajímalo, když máme e, francouzský podnik, nebo to může být italský podnik, tak e, jejich, tak proč si zvolí Monako jako finanční centrum, je samozřejmě nejen to, že chtějí vytvořit monackou společnost, ale důvod, eh, proč volí Monako, je eh, také v tom, že chtějí využít eh, daňových výhod, které Monako nabízí a které zcela jistě nejsou zanedbatelné. Ano, to, co tady zmiňujete, sám jste formuloval i podstatnou část odpovědi na vlastní otázku. Ono to nesouvisí vůbec s daňovou problematikou. Dnes spíše jde o fyzické osoby, rezidenty, kteří volí um, knížectví eh, pro svůj život. Ehm, jsou to občané některých států Evropské unie a kteří si přejí eh, založit svou identitu v Monaku a e, kteří chtějí působit i mimo jeho hranice, ale e, ne nutně by si chtěli zvolit třeba e, toto z daňových důvodů, ale z jiných důvodů, především proto, že třeba různé mikropodniky v mnoha případech představují osoby, kteří, které pracuje, žijí v Monaku a e, mají také rodiny, jsou to fyzické osoby a ti chtějí využít kompetence, které jsou, eh, které si rozvinuli během své kariéry nebo vystavět podnik, eh, zaměřit se na obchodní služby různé a v této souvislosti se jim nabízí možnost fungovat v oblasti, kde již žijí nebo v sousedním regionu který eh, si třeba zvolí eh, z daňového důvodu, ale i z jiných důvodů v současné době eh, není žádný důvod, proč třeba Ital nebo Francouz si zvolí Monako pro usazení se, ale je to hlavním důvodem je, že předpokládá, že tam najde mnoho klientů, že tam najde možnost uplatnění obecně pro svou aktivitu. Pan předseda, já si myslím, že odpoledne uslyšíme od eh, eh, nadnárodních společností, které jsou některé také usazeny v Monaku, ale bohužel pro Evropu. A nyní vám chci poděkovat a projdeme k druhému eh, kolu Markovali FDD. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat našim pozvaným hostům za to, že se dostavili, aby odpověděli na naše otázky. Některé více, některé méně uspokojivě. Nicméně já bych chtěl také položit otázku zástupci Lichtensteinu, protože tu tak, jak si zůstaly určité pochybnosti ve vzduchu. Bylo již řečeno, že to byla možnost požádat o informace ohledně svěřeneckých fondů ze strany mm, příslušných orgánů, které by o to měly zájem. Pokud tyto orgány budou potřebovat danou informaci, tak ty informace budou poskytnuty. Ovšem na politické úrovni se tu diskutuje o možnosti zhromažďovat informace a sdílet je automaticky s jinými státy, anebo se to nadále bude um, dělat na, žád, na základě žádosti. A pak, co se týče bankovních záležitostí, to je velice důležité. Myslím, že v nedávné době v Itálii dostalo, eh, do, došlo k velkému skandálu, takový velký daňový únik, který byl proveden eh, prostřednictvím jedné švýcarské banky, prostřednictvím pobočky eh, v Liechtensteinu, eh, určitá oblast pojišťovnictví a prodej právě těch pojistek. Také to proběhlo ještě přes Bermudy, takže nyní probíhá vyšetřování. Ovšem, ehm, co se veřejného mínění týče, tam opravdu v tisku to bylo veliký skandál. Já bych chtěl vědět, zda existují nějaké uh, řekněme, punitivní metody eh, ze strany banky, jak si napraví teď tuto svoji poškozenou imič. Protože pokud budeme proti takovýmto bankám, ehm, které jak si postupují neeticky, tak eh, ano, to je dobré, ale pokud se nám to nepodaří, tak eh, to asi nikam nepovede. Myslím si, že bychom si měli stanovit jasné cíle, protože v opačném případě prostě neporazíme ten, eh, tu problematiku daňových úniků. A pak ještě jedna otázka týkající se bankovní supervize. Andora a Monaku přijmou euro, nicméně nacházejí se mimo té jednotné supervize Evropské centrální banky, toho jednotného mechanismu. Probíhají už nějaké diskuze o tom, jak má tato supervize probíhat, protože to jsou banky, kde dochází k velkým investicím a mohou být systemické. Děkuji vám, pane kolego, za NF Barbara Kapela. Děkuji, pane předsedu, a děkuji také představitelům Andory, Lichtensteinska a Monaka. Evropská komise ve svém sdělení z 28. ledna Eh, informovala o externí strategii efektivního zdanění, eh, která se zakládá především na koherentnosti a mezinárodně uznaných kritériích v daňové oblasti. A tato strategie eh, vůči, má být používána vůči třetím státům, jako jsou ty dnes přítomné. Zakládá se na třech kritériích. Transparentnost, výměna informací a férová daňová konkurence. Pokud jde o transparentnosti, o tom se dnes už mluvilo, tady jde především o automatickou nějakou výměnu informací neboli o prosazování standardů OECD pro větší daňovou transparentnost. Už 100 států se k ním zavázalo, včetně států Evropské unie, které dodatečně ještě vyměňují automatické informace o finančních účtech a o daňových rozhodnutích z přeshraniční dimenzí. A také e, to má být tedy zveřejňováno a to od roku 2017. E, kromě toho v Evropské unii, a o tom se dnes také hovořilo, existuje existují eh, povinné zprávy po jednotlivých zemí ve finančním a bankovním sektoru eh, v, pro podniky v sektoru surovin a lesnictví. Eh, přítomní zástupci těch třech zemí už dnes řekli, že v podstatě všechny automatické informace E, povinně budou vyměňovat, zavázali se k tomu všechny tři. E, já jsem pochopila také od zástupkyně Lichtensteinska, e, že pokud jde o zprávy po jednotlivých zemích, že je spíše skeptická, pokud jde o jejich veřejnost, pokud jejich zveřejnění a od zástupkyně Andory jsem pochopila to, že momentálně probíhá posouzení dopadů tohoto kroku. A mě by tedy zajímalo, jak v otázce zpráv po jednotlivých zemích, vypadá pozice Monaka, to za A. A za B, eh, jaká je pozice Monaka vůči automatickému vyměňování informací o daňových rozhodnutích a předběžných daňových dohodách? A druhý bod, tedy eh, daňová, eh, férová daňová konkurence. Tady G20 a OECD i přítomné tři státy přistoupili na to, na iniciativu BEPS, a k mezinárodním standardům pro férové zdaňování podniků. Evropská komise, eh, řekl komisař Moskoviči, že kromě toho, tedy nad rámec iniciativy BEPS, chce vytvořit eh, balíček opatření na boj proti vyhýbání se daním eh, a ten byl předložen v lednu tohoto roku. Eh, a společně s tím byl aktualizován kodex. A já bych se chtěla zeptat přítomných zástupců, eh, zejména Monaka, protože jsem nepochopil z vašeho výkladu, jaký je momentálně váš postoj k prosazování iniciativy BEPS. A zástupkyni Lichtensteinska a Andora bych se chtěla zeptat také obecně, jak se stavíte k balíčku evropských opatření, opatření z ledna 2016 opatření e, jako například odpočítatelnost úroků, exit tax, switch over clause, e, e, legislativa CEFC a neutralizace hybrid mismatches. Merci. Pour le PP, Pablo Salba. Za EPP Pablo Salba. Muchas gracias. Děkuji, pane předsedo. Já mám jednu velice jednoduchou otázku. Chtěl bych vědět, jaká procentuální hodnota z fiskálních příjmů Andoty, Lichtensteinu a Monaka pochází ze služeb a produktů vytvořených ve vašich zemích a jaká procentuální hodnota zdanění podniku pak pochází právě z aktivit vykonávaných mimo tyto země. Děkuji, pane předsedo. Merci. Question simple. Děkuji. Jednoduchá otázka. Těšíme se na odpověď za SAD. Manuel Morel. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se rád obrátil na zase Lichtensteinska, protože samozřejmě oni říkají, že nejsou členy EU, ale jsou zároveň členy Evropského hospodářského prostoru, dokonce Schengenu, jak dobře víte a e, jako takové zcela jistě musí dodržovat nejenom demokratické principy, ale také princip rovnosti před daněmi. A proto, když třeba odpovědí negativně, tak mě trošku znepokojuje, že e, se zdá, že je nezbytné se specializovat na e, daňové základy, a jako kdyby jste chtěli přijmout povahu daňového ráje v mezinárodním kontextu, eh, ale uvědomme si eh, přesně, eh, zde vstupuje na scénu princip rovnosti z hlediska daňového. A já mám tedy pár stručných otázek. Byla tedy zmíněna daňová rozhodnutí. A zajímalo by mě, zda podle vašeho názoru jsou taková rozhodnutí přijímána každý rok a zda se eh, objevil eh, pro nějaký pokrok z hlediska Pepolksu. A tady, jak zmiňovali kolegové, moji předřečníci, z hlediska rozdělování distribuce daňových výnosů, eh, z hlediska služeb, produktů v Lichtensteinsku, to si myslím, že by pro mě bylo důležité. Děkuji mnohokrát. Děkuji, kolego a za stejnou skupinu Homožality. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl obrátit, obrátit na paní tajemnici financi, financi z Andory. Mám tři otázky. Ta první. Je pravda, že eh, daně, míra zdanění podniků činí 10% z odpisy. Tak jaká je průměrná hodnota zdanění společnosti v Andoře. Zda je pravda, že nerezidenti nedaní eh, prostřednictvím dividend, to znamená, že mohou mít bankovní účty bez nějakých eh, eh, daňových placení úroků a pak zda úroky u royalties jsou pětiprocentní. Myslíte si, že toto vše tvoří součást, řekněme, regulérní, férové fiskální politiky i zemí, které jaksi sousedí s vámi a pokud ne, nemyslíte si, že to tak nějak upřednostňuje a navádí k tomu umělému usazování podniků na vašem území, zejména těch španělských? Druhá otázka. Jedním z hlavních bank eh, Andory, privátní banka Andory, byla jaksi označena, že provádí nelegální obchodování, zejména s Ruskem, a ještě s jinými zeměmi světa. Bylo to, byl to případ v roce 2014, takže bych chtěl vědět, zda to nějakého supervizora nebo fiskální policii, která by zabránila, že podobné skutečnosti se nebudou opakovat, protože já uznávám, ano, že Andora jde dobrou cestou, máte tu nakročeno k dobrým politikám, paní tajemnice, ale to, k čemu došlo s touto bankou, to je opravdu závažné. A třetí otázka ve Španělsku bohužel mezi mnohými problémy korupce, které jsme měli, je jeden, který je opravdu význačný, protože eh, rodina pana Pujola, předsedy Katalánska, měl po mnoho let v Andoře obrovské bohatství, nějakých 500 milionů eur. A z toho, jak jsme, eh, o tom jsme věděli, protože samotný pan Pujol když Španělsko zavedlo fiskální amnestii v roce 2013, tak musel uznat, že tam měl ty prostředky. Nicméně soudní šetření pak, eh, jak si zdůraznilo, že tedy po desítky let se tam ty prostředky uchovávaly. To byl jenom takový předseda autonomního společenství, tak bezvýznamného, jako je Katalánsko. Takže chtěla bych vědět, zda tvoříte určitý mm, blok těch eh, fiskálně loajálních. Já nevím, proč se o tom nějak oficiálně nevědělo, nic se nedělalo. Takže tyto tři otázky, které vám kladu, paní tajemnice, to opravdu odpovídá tomu alarmujícímu stavu, který narušuje tu důvěryhodnost, ehm, tu ehm, důvěryhodnost, kterou vůči vašemu systému můžeme mít. Já vím, ano, vy jste zavedli daňovou agenturu, funguje teprve několik málo let, jak jste sama řekla, ale je opravdu zapotřebí, abyste šli touto cestou vpřed rozumně a v klidu. Děkuji vám, pane kolego. Vaše třetí otázka ale nespadá do, naše, do naší působnosti. To je politická připomínka, kterou jste učinil, ale netýká se problematiky zdanění. Eh, a nyní paní eh, Lerner. Lerner. Děkuji mnohokrát. Máme eh, téměř 47 tisíc korporací v Lichtensteinsku. Ehm, a vypadá to, jako by každý občan v Lichtensteinsku vlastnil zhruba 1,27 desetin korporace. Samozřejmě velká část těch společností jsou holdingové společnosti, velkých nadnárodních společností, Ehm, nebo jsou eh, eh, šelovými společnosti individuálních investorů. A řada z nich se vytváří pro daňovou optimalizaci až daňové úniky. Proč jinak byste měli tolik společností ve vaší zemi? Já si nedovedu představit žádnou jin, žádné jiné vysvětlení. Buďme upřímní. Země jako Lichtensteinsko eh, pomáhají nadnárodním společnostem vyhnout se daňové povinnosti. Jak chcete zvýšit eh, transparentnost vašeho obchodního rejstříku, který obsahuje ehm, ceřiné společnosti obrovských eh, společností jako IKEA. Ehm, a stejnou otázku chci položit zástupcům Andory a Monaka. Jste známí ehm, nedostatkem transparentnosti vašich obchodních rejstříků. Kdy a jak chcete tuto situaci napravit. Děkuji, děkuji mnohokrát a nakonec za SD paní Fer- Elisa Ferreira. Uh, thank you very much. Um... Děkuji. Já bych se ráda vrátila zpět k některým otázkám, které položili někteří kolegové, zejména co se týče konkrétního zacházení ze strany bankovního systému u těch eh, jurisdikcí, které jsou ty, tu nyní zastoupeny, konkrétně Monako. Já jsem měla určité informace, to není tajemství, že konkrétně ve vztahu k francouzským bankám máte například BNP Paribas v Monaku má obrat nějakých 62 milionů, tedy těch zaregistrovaných a před zdaněním ty hodnoty jsou 22 milionů, ale není tu žádný e, záznam o splacené daní v Monaku a podobné informace máme, protože je to veřejné také ve vztahu k pobočkám Societe General. Takže je tu jasné propojení mezi bankovním sektorem a těmito jurisdikcemi v Evropě a jaký druh eh, evropské legislativy plníte a kterou evropskou legislativu jak si neplníte. Jaké je vaše konkrétní propojení, zejména nyní, když to tolik zdůrazňujeme tu otázku výměny informací a také CBCR, CRD a celou řadu dalších legislativ týkající se supervizí ze strany centrálních bank. Jaká je prostě situace, eh, co se týče bankovnictví a finančního odvětví jako takového? Děkuji. Je vous remercie. Já vám děkuji. A nyní bych předal slovo našim pozvaným hostům. Zazněly tu některé konkrétní otázky na každého z vás, takže v první řadě paní Durany. Thank you. Um... Děkuji vám. Já se pokusím zodpovědět globálně. V první řadě, co se týče měnových dohod a bankovní kontroly. Je třeba říci, že v příloze měnové dohody. Hm. Už máme tedy zajištěné vztahy s Evropskou centrální bankou. Je to tedy příklad, kde poskytujeme tedy určité statistiky a přímo si vyměněme z ECB informace, což je velice důležité, protože tedy už máme ty nezbytné potřebné informace k výměně. Vyplývá to ze směrnice, nicméně my zatím musíme jaksi adaptovat i systém naší země, protože nejsme velkou zemí a ta, ta informace ta musí být zpracována. To znamená, nyní to zpracováváme, připravujeme na tento rok, také jsme v kontaktu s ECB, abychom zjistili tedy, co nám e, toto umožní. Pak otázka supervize. Tady máme zodpovědného supervizora v Andoře. Um, ehm, provádí tedy supervizi, nicméně my jsme řekli, že pokud budeme potřebovat určitou míru koordinace, spolupráce, tak jsme otevření spolupracovat s ECB. Rozhodně v oblasti komunikace nemáme žádný problém. Ano, je pravda, že bychom také měli rádi přístup k ECB, tedy ještě vyšší míře samozřejmě pokud tady jsou nenazovaleny eh, určité povinnosti, tak bychom rádi měli mít eh, přístup i, řekněme, k jiném úrovni vztahu. Takže zase spolupracujeme se všemi příslušnými výbory a jsme tedy v přímém kontaktu s Evropskou centrální bankou a když je to zapotřebí, tak eh, to určitá témata projednáme. A co se týče toho našeho fiskálního daňového rámce, my jsme tento rámec vytvořili, ale když se tak stalo, tak jsme nic nevymysleli nového. V podstatě předtím jsme se podívali, jak to funguje předtím v Evropě a, a rozhodně tam nebyly důvody nějaké daňové úniky. Prostě jsme vytvořili rámec, který, který Andoře umožnil, jak už jsem předeslala, vytvořit tu novou Andoru. Asi Víte, že Andora má každoročně 8 milionů návštěvníků. To je důležité pro IT společnosti, um, které tady hodně podnikají, také vzdělání a jiná, jiné druhy odvětví. Turistika, my jsme horskou zemi, takže je důležité, aby i tyto všechny byly propojeny, aby ty podniky šli do Andory, ale ne z důvodu těchto možností, nejen z důvodu, nebo ne z důvodu daňového úniku. Většinou jsou to tedy podniky, jsou to tedy i malé, malé a střední podniky, třeba které se stávají z pěti, šesti zaměstnanců. Nicméně, jak jsem již řekla, ano, pracujeme na tom, následujeme také program BEPS, Máme tu výměnu informací na žádost, teď už tedy i tu automatickou, takže ten vývoj tady je. Je třeba si vždycky uvědomit, jaký byl ten počátek a ty následující kroky. Jsme určitě na dobré cestě, ano, a určitá míra adaptace je také zapotřebí. My tedy činíme rozhodnutí a činíme je na základě jaksi eh, dobrých eh, úvah a jaksi dobrých záměrů. Rozhodně naším záměrem není vyhýbání se daňové povinnosti. Myslím si, že to je pozitivní pro Andoru i pro okolní svět. A když vyjednáváme o CD a tedy i o úmluvách o dvojím zdanění, tak i tam je to obsaženo, prostě jsou tam obsaženy všechny ty doložky proti zneužívání, to je podepsáno, v podstatě to proběhlo za poslední rok či dva. A to si myslím zase nám dodává větší sílu a posiluje to ten náš eh, daňový rámec, který rozhodně není problematický. Předtím jsme se poučili ze všech ostatních mezinárodních norem. A pak k otázce politické jak zazněla ta otázka, desetiprocentní, ta komporátní daň, pak royalties. Já už jsem předeslala, ta nominální daň je víceméně stejná jako ta efektivní. To znamená, může to být mezi 9 a 10 procenty. To je ta běžná daň, kterou zde zaznamenáte pro nerezidenty. Tady mohou být nějaké rozdíly, ale i u dividend to může být jako u dorských podniků a u royalties tam můžete mít určité výhody, ale vždy je to v rámci toho, co existuje i v jiných zemích. To jsme si zase my nic nevymysleli. A pak, když se obracejí podniky na Andoru, a, a že se tam tedy usadí, tak to je díky tomu, že tam najdou prostě bankovní systém, mm, je tam vysoká míra turistického rochu, 8 milionů turistů, to je všechno velice pozitivní pro podniky třeba ze zdravotnické oblasti, lidé, kteří chtějí eh, se nechat operovat v Andoře, zbytek rodiny tam lyžuje, prostě je to pro ně pozitivní. A Co se týče BPA a um, bankovnictví, ano, tady existuje i ten a ta doložka proti praní špinavých peněz. Zase to není nic, co bylo vytvořeno nyní, už to platí dlouhou dobu. Vše samozřejmě bylo podrobeno o hodnocení, zhodnocení. Nyní probíhá páté kolo a tvoříme součást i IOSCO, to znamená, pokud se neplní nějaké požadavky, tak je to jaksi mimo mezinárodní dohody. A ještě chci říci, že v rámci měnové dohody a té přílohy tam najdete všechny ty směrnice, které je třeba plnit. A u BPA tam prostě musím říci, že i v tomto případě této banky tam prostě k něčemu došlo, ale mohlo by to stejně tak tomu dojít i v jiné zemi. Nicméně, co se výsledků týče, myslím si, že ten byl poměrně pozitivní. Došlo k tomu před jedním rokem, byly učiněny všechny nezbytné kroky a myslím si, že v únoru již jaksi bylo řečeno, že byly učiněny všechny nezbytné kroky, sdělila to andorská vláda, výsledek byl tedy pozitivní. To znamená, ano, je tu supervize, pracoval na tom supervizor, no a v tuto chvíli a myslím si, že nyní tedy je na nás, abychom podpořili, um, podpořili vládu a umožnili práci supervizora. Je to důležité i pro ratingové agentury, které následně řekly, že zachovávají jejich rating z těch posledních měsíců. A případ pana Pojola tady do toho bych nechtěla příliš zacházet, to je prostě soudní případ, řeší se to na úrovni soudu já mohu říci, pokud by to byla výměna informací na žádost, tak bychom spolupracovali, ale byl to soudní případ. A myslím si, že takové případy najdete ve všech zemích. To není něco, k čemu dochází jenom v Andoře. Prostě jsou tu takové případy, které určitě někde najdete. Nyní je to prostě v rukou soudnictví, oni určitě dělají maximum pro osvětlení věci a víc k tomu asi nemohu říci. Prostě obecně činíme pozitivní kroky a to je opravdu pozitivní, protože i Spojené státy řekly, že se pohybujeme pozitivně, máme strategii a já jsem dnes i na úvodu řekla, že naše země vykonává všechny nezbytné kroky Vždy se v první řadě díváme na to, jak to funguje na mezinárodní úrovni, snažíme se z toho ponaučit, také i z té úrovně OECD, Evropské unie, a prostě to všechno analyzujeme a děláme všechny ty nezbytné kroky, abychom byli v souladu. No a myslím si, že to je vše. Děkuji. A myslíte si, že byste nyní mohla zodpovědět na tu otázku Pabla Zalby, nebo eventuálně odpovědět uh, písemně, tedy zda byste nám mohla dodat ty číselné údaje ohledně toho objemu um, a rozdílu mezi tedy těmi andorskými podniky a zahraničními podniky. Myslím si, tedy zda byste mohla porovnat tu, řekněme, interní kapacitu každého z těch území a tu jaksi, atraktivitu. Pokud nemáte ty konkrétní údaje u sebe nyní, tak nám to můžete zaslat písemně. Obrátím se nyní k Lichtensteinsku. Paní Kaj, eh, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Um... Děkuji vám, pane předsedo. Pokud jde o tu poslední otázku, týkající se čísel. My nerozlišujeme mezi příjmem, který byl vygenerován v Lichtensteinsku a mimo Lichtensteinsku, takže vám nemohu poskytnout žádnou statistiku v tuto chvíli. Pouze určité orientační údaje. V mém úvodním prohlášení jsem hovořila o průmyslu a průmyslových společnostech. Naše velké průmyslové firmy jsou všechny rodinnými podniky, tedy, rodin, tedy vlastněné lichtenštejnskými občany a ti jsou významnými daňovými poplatníky v Lichtenštejnsku. To je jenom takový příklad. Já ale teď vám nemohu poskytnout konkrétnější čísla. K té první otázce, která byla položena, eh, bych se ještě, ještě jednou chtěla eh, objasnit náš status, eh, pokud jde o výměnu informací v daňových záležitostech. My poskytujeme výměnu informací na žádost do Evropské unie a členských států, tak jak říkají mezinárodní a evropské standardy. Takže v případě konkrétního daňového podvodu nebo konkrétního případu vyhýbání se daním, který je nám předložen daňovým úřadem některého členského státu, Lichtensteinsko poskytne všechny nezbytné informace o vlastnické struktuře, o společnostech, nadacích a podobně. O těchto subjektech zjistíme finanční informace, informace z bankovních účtů, informace o transakcích, tak jak je to stanoveno mezinárodními standardy. A samozřejmě také naší dohodou s Evropskou unii. Zmínila jsem zprávu globálního fóra, která už v praxi testovala, jak tato výměna informací probíhá s našimi hlavními partnery, se kterými vyměňujeme, což je Německo, Francie a Nizozemí. To jsou doposud naši hlavní partneři v Evropě a celosvětově Spojené státy americké. Kromě toho v daňovém roce 2016 budeme vyměňovat informace o finančních účtech automaticky. Takže ten postup due diligence a postup sbírání e, daňových informací už nyní začal. My jsme se tedy nejen zavázali, my už implementujeme a aplikujeme příslušná ustanovení. Na rozdíl od jiných, kteří jsou tu přítomní, my jsme byli jedni z prvních, kdo to přijali a implementovali. A budeme nejen vyměňovat informace automaticky od roku 2018, ale už od příštího roku. A to se všemi evropskými členskými státy. Znamená to tedy v praxi, že dostanete informace o finančních účtech evropských rezidentů, kteří mají zájem na lichtenštejnských nadacích například. Případ švýcarské banky, který tu byl zmíněn, to je eh, případ, který probíhá a já o něm nemám detailní informace. Obecně vzato, kdyby to bylo tak, že lichtenštejnský pojišťovací produkt byl zneužíván k, za účelem daňových úniků, tak je to samozřejmě politování hodné a v tuto chvíli mohu udělat jedině to, že vás ujistím, že pokud takovýto e, případ bude podléhat žádosti o výměnu informací od italských úřadů, pak samozřejmě naložíme s touto žádostí podle dohody, která platí i mezi Itálií a Lichtensteinskem. Pak to byla ještě otázka která se týkala zase opatření, které, která navrhuje Evropská unie na implementaci eh, iniciativy BEPS. Tady bych patrně měla zopakovat, že Lichtensteinsko se zavázalo k prvnímu implementačnímu balíčku na implementaci eh, BEPS od OECD a bude tak činit na základě požadavků OECD a ne na základě evropského daňového aký. Protože daňové evropské aký neplatí pro Lichtensteinsko na základě stávajícího smluvního rámce. Zmínili jste se také o vnější strategii. K tomu se za chvilku dostanu. Takže implementační opatření a návrhy směrnice, zejména které byly navrženy Evropskou komisí, jakožto nástroj k implementaci doporučení OECD, ty Lichtensteinsko vítá. Vítá to, že Evropská unie implementuje BEPS a očekávali bychom, alespoň částečně jak je to vidět v návrhu směrnice, aby ta směrnice byla vytvořena tak, aby práva a povinnosti, která je třeba respektovat v rámci dohody EEA, byla respektována i v evropské legislativě. Neboli pozice Lichtensteinska jakožto člena e, Evropského hospodářského prostoru, pokud jde o aplikaci těchto zmíněných opatření, jako je CFC, e, Exit Tax, Overclose a tak dále, je taková, že očekáváme, že tato pravidla budou splňovat dohodu o evropském hospodářském prostoru a že budou plně respektovat základní práva plynoucí z této dohody. Externí strategie, kterou navrhla Evropská komise, ta na jednu stranu stanovuje přístup jasných a objektivních kritérií. tak to my obecně velice podporujeme, aby existovala jasná a objektivní kritéria a aby probíhal dialog eh, s partnerskými zeměmi. A Lichtensteinsko samo sebe chápe jako privilegovaného partnera, vzhledem k tomu, že je v evropském hospodářském prostoru a vzhledem k tomu, že už před mnoha lety eh, začalo s dialogem na téma etického kodexu eh, zdanění firem. Očekáváme tedy, že tento dialog bude pokračovat. A dále. Ptali jste se na daňová rozhodnutí a na to, zda Lichtensteinsko má tuto praxi a kolik je takových daňových rozhodnutí ročně. Já už jsem říkala předtím, že Lichtensteinská daňová zpráva vydává e, rozhodnutí a tato rozhodnutí přeskoumává ESA, tedy dozorčí úřad EFTA, a shledala, že je to v souladu s příslušnými ustanoveními o státní podpoře. Kolik takových rozhodnutí je vydáno? Je to zhruba 10 daňových rozhodnutí ročně. A většinou jsou platná po dobu pěti let. A ve výjimečných případech mohou být delší. Důležité ale je, že daňové rozhodnutí může být aplikováno pouze pokud existuje příslušné ustanovení v našem daňovém zákoníku. Žádné daňové rozhodnutí nemůže být aplikováno v rozporu se zákonem, což také bylo potvrzeno dozorčím orgánem. Reforma systému IP Box. My jsme vyhodnotili poslední kroky OECD a doporučení ohledně eh, patentových boxů. A náš současný eh, systém jde stále ještě nad rámec toho, co po uplynutí přechodné doby má být přijatelné. Proto budeme odstavovat momentálně existující patentové boxy ve stanovené časové lhutě neboli do konce roku 2020. Zda v budoucnosti lichtenštejnské daňové právo bude pamatovat na IP boxy, pak eh, budou muset samozřejmě být v souladu s požadavky OECD. To se uvidí, to ještě musí být rozhodnuto. Takže po uplynutí toho období buď budou existovat IP boxy, které budou splňovat požadavky, anebo samozřejmě budou zrušeny. Úplně. Pak to byla otázka na počet společností v Lichtensteinsku. Že jejich počet přibližně odpovídá počtu obyvatel, že je stejný jako počet obyvatel. Tak k tomu bych nejprve chtěla říci, že Lichtensteinsko není v obchodní lokací, která by byla využívána pro holdingové struktury nadnárodních korporací. To není eh, obchodní model Lichtensteinska eh, ani v minulosti. Mimo jiné proto, že Lichtensteinský daňový zákon pro takovéto struktury nebyl atraktivní. Takže fakt, že společnosti mohou být zakládány v jiném členském státu nebo v jiném státu EEA, je, myslím, základem společného trhu. A Evropská unie toto vždycky podporovala. V minulosti možná došlo k, pří, k případům, možná k mnoha případům, kdy byly zakládány společnosti za účelem eh, vyhýbání se daním. To eh, je fakt, nicméně to je minulost. A nepatří to do přítomnosti zejména vzhledem k tomu, že v roce 2009 se Lichtensteinsko jasně zavázalo k výměně informací na žádost a v roce 2014 k automatické výměně informací. Založit eh, firmu nebo jiný právní subjekt čistě za účelem vyhýbání se daním to eh, není možné ani proveditelné v současnosti. Proč by tedy někdo chtěl zakládat firmu v Lichtensteinsku? Lichtensteinsko je velice stabilní a eh, atraktivní zemí v Evropě. Standard and Poor's nedávno potvrdili náš rating 3A, náš rating eh, státního dluhu. My nemáme žádný státní dluh a máme velice stabilní systém a stabilní pevný rám, právní rámec, e, spolehlivé instituce a justiční systém, e, stabilní regulaci. E, jsme součástí dvou hospodářských prostorů, nejenom s Evropskou unii, ale také se Švýcarskem. Máme švýcarský frank jako národní měnu, což sebou nese pozitiva i negativa v současné době a orgány finančního trhu jsou velmi silné a splňují evropské požadavky. Takže celkové prostředí k zakládání firmy v Lichtensteinsku je zkrátka velmi atraktivní. Daňové předpisy mohou být jedním z důvodů, proč by v Lichtensteinsku měla být založena firma. Nicméně dnes už to rozhodně není jediný důvod zakládat firmu v Lichtensteinsku vzhledem k výměně informací o daňových záležitostech. Merci. Děkuji mnohokrát a nyní dáme slovo zástupcům Monaka. Byla tam také konkrétní otázka. Já se tedy pokusím odpovědět přesně a stručně. Co se týče BEPS, tak jsem se již vyjádřil ve sdělení komisaři Moskovičimu, odpovídal jsem na jeho otázky 28. ledna, měl jsem příležitost s ním hovořit také kolem 22. února. To jsou iniciativy, které podporujeme a které, ke kterým se rádi připojujeme. Eh, ačkoliv jsme třeba nebyli tak proaktivní, eh, zcela jistě to není známkou našeho nezájmu, Právě naopak, naopak jsme ochotni se podílet na této iniciativě, protože, jak už to tady zaznělo mnohokrát, automatická výměna informací je důležitá, důležité je ale zachování level playing field s tím, že všechny země, které se tam zapojí, tak zcela jistě naše knížectví nezůstane stranou Ehm, ale zároveň nejsme členy EU, ačkoliv jsme dostali také dopis od ECB, eh, která eh, nám výslovně řekla, že tyto požadavky se nás netýkají. Eh, to si Evropská centrální banka myslí. Na druhou stranu však v asociační dohodě, kterou ehm, naše úřady právě dojednávají s komisí, Eh, obdobně jak to činí naši kolegové se San Marina a Andry eh, eh, požadavky na dohled EU se budou týkat také bank, které mají sídlo v Monaku a samozřejmě vyhnutí se systemickému riziku Eh, všechny banky, které jsou u nás, eh, jsou vždycky ceřinými společnostmi nebo pobočkami velkých evropských bank. My nemáme v pravém slova smyslu žádnou eh, vlastní banku, která by mohla působit systemické riziko a nemáme žádnou organizaci, která by mohla způsobit systemické riziko nad rámec Monaka, protože u nás působí jenom právě ty velké společnosti, eh, které jsou jinak evropskými bankami. Co se týče příjmů, tak mohu poskytnout některé informace. DPH generovaná v Monaku, eh, tedy eh, na základě spotřeby u nás, či nemovitosti, transakce, koupě a podobně, eh, tedy tato DPH představuje 24% celkové, celkových příjmů z DPH eh, získaných v Monaku a obecně ehm, eh, tak společnost oblasti eh, realizují zhruba 75 svých aktivit u nás v knížectví, čili probíhá tam reálná ekonomická aktivita, která je pak také základem eh, pro výpočet eh, daňových příjmů našeho státu každý rok. Já jsem již zmiňoval, že několik tisíc podniků, nejsou to nutně jenom malé podniky, ale jsou to i mikropodniky, které si založili eh, rezidenti eh, z Monaka, kteří chtějí eh, realizovat své aktivity u nás, tak tady bych chtěl upřesnit, že od roku 46 je zakázáno no, Eh, mm, u nás se usadit se společností, která neprovozuje reálnou činnost u nás, eh, to je skutečně zakázáno, aby ta společnost měla jenom sídlo u nás a neprovozovala své hospodářské aktivity. A co se týče zdanění společností a příspěvku některých bankovních společností eh, francouzských bank, já bych chtěl upřesnit, že čísla, která možná zazněla, nebyla úplně aktuální. Eh, zdanění příjmů je 130 eh, přináší 130 milion, milionů eur, ale jsou to také ti, kteří přispívají ke zdaněním společností, tedy průmyslové podniky, eh, obchodní podniky a ty představovali čtvrtého přispěvatele těch denních příjmů, které jsou placeny bankovními společnostmi, přes podstatnou část tedy nám přinášejí eh, finanční společnosti, které jsou ceřinými společnostmi francouzských bank, takže tomu bylo v roce 2015, eh, alespoň podle údajů, které za daný rok mám. Děkuji vám, děkuji mnohokrát. Ještě někdo by chtěl položit otázku, takové ke GDI si dáme. E, měl by někdo dotaz e, či požadavek na zpřesnění? Ano? Bernd. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl ještě obrátit na e, zástupkyni Andory. Děkuji, paní státní tajemnice, za vaše odpovědi na mé otázky. Eh, a také na otázky týkající se vašich daňových sazeb. Já jsem se ptal spíše na to, jaké překážky by případně mohly vzniknout eh, v rámci toho prověřování, které provádíte. Jaké překážky eh, pro spolupráci v oblasti například transferových cen a související dokumentace nebo eh, dohodách o transferových cenách v oblasti zpráv po jednotlivých zemích. Vy jste řekla v podstatě, že to budete prověřovat, jestli to prosadíte, jestli to můžete udělat nebo neudělat. Eh, vy jste ale nešla do detailů. neřekla jste, jaké výhody a nevýhody jste dosud identifikovali. A k tomu bych ještě chtěl připojit. Vy jste ve svém úvodu řekla, že Andora Eh, byla hodnocena Evropskou komisí jako méně spolupracující jurisdikce. Mohla byste vysvětlit, čím to je, co přesně Evropské komisi vadí, proč jste málo spolupracující? Děkuji. Merci. Děkuji, prosím, máte slovo. Děkuji. Na, začnu tím posledním bodem. E, když bylo řečeno, že jsme nespolupracující, to nepovažuji za spravedlivé hodnocení, protože my dodržujeme všechny požadavky na automatickou výměnu informací, včetně dodržování směrnic, měnových dohod a podobně. A máme také e, asociační dohodu s EU a když se tímto směrem vydáváme, znamená to, že e, plníme všechno, abychom zemi dostali na odpovídající úroveň úsilí malé země, aby zajistila otevřené hospodářství, nový fiskální model a změnu směrem ke transparentnosti. To vše není pro naši malou zemi snadné, není nás tolik, a vše analyzujeme, účastníme se všech jednání. Je to tedy trošku nespravedlivé hodnocení, protože my samozřejmě musíme všechno projednat e, a pokud máme třeba stanovenou nějakou daň, kde má, která má být placena tam, kde se příjmy generují, tak samozřejmě k tomu jsou nezbytné dohody, které musí být podepsány bilaterálně. Nestačí k tomu jedna strana, ale v každém případě se maximálně snažíme. Pro nás je to obtížné, protože spolupracujeme s OECD, s EU a když se vypravím do našeho parlamentu a řeknu, že e, co vše dělám mm, a když se mě ptají, proč jsme stále na tom seznamu, když e, děláme takto maximum, ale e, to mi také připomenou kolegové. Co tedy děláme a čeho musíme dělat víc? Jak víte, e, probíhají různá hodnocení. My také bereme v úvahu všechna doporučení doporučení, kde se snažíme hledat dobrou cestu, jak řadu věcí dělat a e, samozřejmě, jakým způsobem splnit tyto požadavky, konkrétně uzdanění společností například. Daně, které společnosti platí jsou endorské společnosti, pokud jste zahraniční společností a poskytujete služby Andoře, tak je to nerezidenční daň 10%. A já také eh, chci zajistit, abychom měli také specifický režim eh, pro zdanění obchodních společností. Tak to činí další státy a když řeknu, že toto analyzuji, tak se vždycky budu snažit uvést, jaké dopady to má na celé hospodářství, ale také mezinárodně. A v současné době nevím, nakolik eh, potřebujete údaje, jaké daňové příjmy představují součást našeho rozpočtu. Já vám samozřejmě ta aktuální čísla ráda najdu, poskytnu, ono je to lepší možná písemně mohu říci, že za rok 2015 to je prognoza zatím, protože eh, ještě neproběhla uzávěrka, ale u přímých daní je to 69 milionů eur, tedy ze, od společností, zhruba 30, říká řečnice, tedy 9 a e, pokud se zaměříte na individuální zdanění hospodářské činnosti, to nyní spadá do daně z příjmů, tak to představuje podle propočtu zhruba 20 milionů a daně od nerezidentů 16 a zbytek je skutečně minimální. Tak tady vidíte procentuální rozdělení eh, a ze společnosti je to 38, ehm, je to tedy součástí bank. A máme také nepřímé daně, TPH zhruba, tam je to 121 milionů Vzhledem k tomu, že my mnoho neexportujeme, spíše dovážíme, tak je to logické. A to je tedy možná nejdůležitější aspekt. Potom eh, daně místní 200 eh, a 294 a to je DPH a spotřební daň činí 100. Tedy, abyste si učinili obrázek o tom, že hlavní příjmy z daní jsou z nepřímých daní. My jsme vždycky měli podstatnou část nepřímých daní, my jsme se snažili zavést dohody, abychom se vyhnuli dvojímu zdanění. A nyní toto představuje menší část, to jsou daně ze společností, od zahraničních subjektů a v zásadě tolik, toto jsou tedy čísla, která máme. A podstatné je, že nejde o ty daně, ale vnímáme daně jako cestu ke zvýšení rozpočtu, ale k diverzifikaci ekonomiky, a to nejenom v tradičních sektorech, ale k rozvoji nových sektorů jako zdravotnictví, IT a další. A to vše tedy ruku v ruce s našimi návštěvníky, eh, turisty a podobně. To je naše myšlenka na expanzi. Nevím, zda vám tyto informace pomohly. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní Kapel. Děkuji, já mám ještě doplňující otázku na Monako. Chtěla bych se vás zeptat Eh, jak vypadá aktuální stav eh, implementace eh, iniciativy BEPS ve vaší zemi. To za prvé. A za druhé, pokud jde o zprávy po jednotlivých zemí, o podnicích ve finančním sektoru, jak, jak je to u vás vypadá. A za třetí, jaký je váš postoj k automatické výměně informací také o daňových rozhodnutích a předběžných daňových dohodách? monsieur le ministre. Děkuji, pane ministře. Já se pokusím znovu odpovědět k otázkám daňových rozhodnutí. Naše od, ta otázka se týká iniciativy BEPS a v nadcházejících měsících tomu budeme věnovat eh, odpovídající pozornost. Jenom vysvětlím, proč jsme to zatím neučinili. Eh, to má ještě další rozměr z jednání s komisařem Moskovičím 22. v Monaku. Eh, tam se předpokládalo, že další účastníci, eh, kteří hovořili o reportingu země od, podle jednotlivých zemí, Eh, kde jsme chtěli tedy získat podrobnější informace, abychom na základě toho eh, mohli připravit taková opatření, která budou nejvhodnější právě pro naši zemi, abychom se mohli poučit z ostatních eh, zkušeností ostatních zemí, ať už členů EU nebo třetích zemí. Ehm, co se týče daňových rozhodnutí, dám slovo našemu řediteli daňových služeb aby nedošlo k nějakému nedorozumělí reskrý a ruling, tedy daňová rozhodnutí. E, toto má velmi složitou interpretaci, já jsem to už naznačil, e, ještě to zopakuji. E, každá písemně položená otázka dává vznik písemně dané odpovědi, která my nemáme daňová rozhodnutí ve smyslu tax rulings Eh, to u nás neexistuje. Máme eh, konvenční eh, právní předpisy, které odpovídají francouzskému systému. Ono to vlastně u nás, ten typ toho tax ruling, neexistuje. Oui, en fait, euh... Ano, ale tak, jak jsem se snažil zkoumat celou problematiku do hloubky, Ehm, tak se jedna, tak aby se zjednodušil tento typ praxe, eh, ať už tomu říkáme tax ruling, daňové rozhodnutí nebo eh, reskry fiskal, je to vlastně stejně ehm, je to, eh, sice ne, je to sice překlad toho, termínu, ale zároveň ta praxe je trošku jiná. Prakticky takové daňové rozhodnutí eh, existuje ve všech zemích a je to výhodné pro daňového poplatníka, pokud je to, ať už je to osoba eh, nebo právnická osoba, podnik, asociace, eh, třeba nezisková a podobně, tak to všechno umožní se ujistit, jaký eh, daňový režim bude platný v místě jeho usazení. Tam, kde se třeba ten poplatník usadí někde nebo změní statut, tak to má své eh, dopady na daňový režim, ať už se to týká přímého zdanění nebo nepřímých daní a podobně tak ve velké většině zemí je tedy možné požádat kompetentní daňový úřad a položit mu otázku kde můžete říci, podle mého názoru, v daném případě e, e aplikujeme DPH nebo neaplikujeme a podobně, e, jaký je postoj daňové zprávy a daňová zpráva je pak povinná odpovědět písemně a tato písemná odpověď má důležité právní dopady, protože pokud se e, úřad e, zmílí, učiní nesprávný výklad e, ke škodě státu, tak převládne Ehm, daná odpověď úřadu, i když je milná. Neplatí to sice ve všech státech, ale v řadě, například u nás, máme 15 tisíc až 17 tisíc takových daňových rozhodnutí ehm, v různých typech zdanění, které se pak uspokojivým způsobem aplikují. A my jsme také došli k závěru, že v jiných státech je taková marže pro interpretaci takový, ehm, kde máme třeba Eh, více méně písemné vyjádření, které se částečně předává tedy z ústní podoby do písemné a kde se uplatňuje tento typ přístupu s tím, že všechno je modifikováno tak, aby se zapracovala doporučení OECD, EU a mm, doporučení Evropského parlamentu z konce minulého roku a podobně se dovíme, co ještě dále je tam možné eh, doplnit z hlediska celkové transparentnosti, daňové eh, spravedlnosti. To je to, co se ukázalo po několika skandálech, které otřásly finančním světem. Mimo jiné to byl skandál LuxLeaks požádal bych, aby náš zpravodaj ukončil eh, ten, tuto výměnu názoru. Děkuji, pane předsedo, také pohovořím stručně. V první řadě bych chtěl poděkovat zástupcům Liechtensteinu, Monaku a Andory za to, že k nám přišli. Myslím si, že ta dnešní debata se soustředila na dvě témata transparentnost a spolupráci. Nebudu zacházet do všech detailů, nicméně chci říci, že u obou těchto témat jsem zaznamenal určité správné pohyby, což mě těší, že nyní máme automatickou výměnu informací u těch daňových dohod mezi námi a vámi všemi, nicméně ještě je třeba uh, vylepšit mnohé. Nadnesl jsem tu otázku s Lichtensteinem ohledně trustu a nadací. Jenom tady v této věci je jasné, že nadace jsou používány mezinárodními korporacemi z daňových důvodů a zda je to tedy nekalá soutěž či ne, to ještě zajímavá část k projednání, ještě je tam hodně tajemného, co se týče tedy nadaci trustu a vlastnictví. Co se týče eh, country by country reportingu a také iniciativy BEPS a příslušné implementace, tady je důležité se zaměřit na to, zda opravdu si přejete transparentnost, zda se opravdu přesuneme k opravdu veřejnému systému vykazování činnosti. To je opravdu důležitý nástroj pro zajištění, že nedochází k vyhýbání se daňové povinnosti. A pak, co se týče společného konsolidovaného vyměřovacího základu, tady zase je důležité zjistit, zda tu panuje opravdová spolupráce z vaší strany i v této věci. Ale nechci zacházet do všech detailů, chci vám ještě jednou poděkovat a doufám, že budeme i nadále spolupracovat a diskutovat. Děkuji vám. Já bych rád poděkoval všem vystupujícím, všem hostům za odpovědi. Děkuji také zpravodajům a stínovým zpravodajům, poslancům, kteří hovořili. A e, když jsme připomínali úsilí, která jsou vyvíjena již určitou dobu, tak jste jistě pochopili, že se věnujeme problematice zdanění podniků, e, což v e, tomto dočasném výboru je hlavní kompetencí s tím, že dojde ke změně éry, tedy éra během níž se ukázalo, že státy, které dříve mohly si konkurovat nekalým způsobem, nerovným způsobem, šedým způsobem a te, tato éra skončila. Obdobně skončila éra bankovního tajemství a také dobře rozumíme, a každý tu historii zná, že určitý počet států členů EU a také určitý počet států z historických důvodů, které se nachází ve specifické situaci a podobně, mají politickou, hospodářskou závislost, a využívají té konkurence a e, profitují z ní. Ale tato epocha skončila. Není to nějaká revoluce ze dne na den, ale přesto to postupuje rychle. Proto je podstatné vědět, že parlament prodloužil e, mandát dočasného E, výboru našeho až do poloviny roku 2017 a budeme se ve své práci zaměřovat, tak jak jsme to činili nyní, k ověření toho, jak jsou uplatňována doporučení a zvláště e, abychom k úspěšnému konci dovedli úsilí Evropské komise z počátku roku, který se týká aplikací eh, ustanovení OECD ze strany všech členských států a dále v druhé polovině roku, to, čemu se komise bude věnovat, harmonizaci eh, zdanitelných eh, příjmů toho společnému daňovému základu, tedy CCCTB a co považujeme za velmi podstatné, tedy doporučení v rámci BEPS z OECD musí být aplikováno všemi eh, daňovými jurisdikcemi. To je cíl. Samozřejmě je to možná utopie, bude to obtížné, bude to dlouhodobé. Ale podstatné je, že ten pohyb se již Eh, rozeběhl a postupuje ku předu. A my jsme eh, zatím uplatnili tři důležité iniciativy v této oblasti, eh, které přesunuly úsilí přesvědčování Eh, které jsou nezbytné. 18. dubna zde budeme mít v Bruselu zástupce národních parlamentů 28 členských států na výměnu názoru eh, k eh, doporučení Evropské komise. My jsme takové setkání pořádali už v loňském roce, abychom tedy mohli ověřit, jak fungují doporučení, které jsou základem práce Evropské komise. Budeme mít eh, tedy zástupce eh, ministerstva financí 28 členských států. A pak 2. května v Paříži spolu organizujeme v sídle OECD setkání s národními parlamenty všech států, které se podílely na vytváření akčního plánu OECD. A jak víte, vy jste je zcela jistě dostali také od OECD přímo pozvánku a zatím se na tom podílelo více než 24 států tedy respektive parlamenty eh, 24 států, ale budou tam také zástupci všech kontinentů, všechny typy zemí, nejenom ty bohaté země, nejenom G20, eh, ale i jiné a zcela jistě to bude představovat velmi důležité první setkání na eh, tématu, které je podstatné a bude to milníkem další etapy, tedy směrem k daňovému systému vyrovnanějšímu a spravedlivějšímu. A pak během měsíce května se delegace našeho výboru vydá do Spojených států amerických, kde se setkávám, setkáme se zástupci obou komor parlamentu. Spojené státy v loňském roce tolik nesledovali naše aktivity, neměli zájem se podílet na našich činnostech, ale události poslední doby především to, že e, několik amerických podniků se rozhodlo e, přesunout e, své hlavní sídlo z Evropské ze Spojených států směrem do EU, konkrétně do Irska, vyvolalo velké pozdvižení Eh, v Americe, zvláště teď, když tam probíhá velmi intenzivní předvolební kampaň. Eh, tak eh, je pro Spojené státy velmi důležité o tom jednat a pro nás je extrémně důležité, aby v rámci OECD Evropská unie nebyla jediným, kdo aplikuje doporučení eh, OECD. Je potřeba hledat velké partnery po světě a začněme se Spojenými státy americkými, začněme tedy přesvědčovat, protože první spontánní reakce amerického kongresu času byla, že to není až tak důležité, co OECD dělá, mm, zvláště OECD taky zase na to nereagovala příliš pozitivně, ale třetí země celá jistě potřebují eh, tedy eh, systém, fiskální, který je podstatný. Každý z našich států, ať už jsme monarchií nebo republikou, nebo máme jiné zřízení, si zakládá na vlastní svrchovanosti a suverenita v oblasti daňové je samozřejmě blízká našemu srdci a nechceme si na ní nechat sáhnout. A musíme ale ehm, jedna tváří v tvář ekonomice, která dostává globálních rozměrů, eh, tak ehm, ne, nemůžeme již jednat izolovaně, protože to je něco, co veřejné mínění také nepřijme. Tak to tedy chci dále pracovat a spolupracovat. Děkuji vám za účast. Zasedání přerušuji a jednat budeme od 15 hodin opět. Děkuji.